abychom mohli pokračovat v práci. Já vás, vás ještě jednou srdečně vítám a současně vás prosím, abyste se připravili a pokračovali v procesu hlasování. Dospěli jsme k bodu pořadu 48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 Bod pořadu číslo 48, Evropský soudní dvůr. První pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o absolutoriu jako takovém. Kdo je pro? Elnézést kérek. Megnyitom a szavazást. Ki az, aki igennel szavaz? A promiňte, jedná se o elektronické hlasování, takže zahajuji hlasování nyní. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? V tom případě končíme hlasování. Résztést eh, elfogadtuk. Schváleno. Můžeme postoupit dál. No, no. Yes. Uh, no, What is, no, uh, this Yes, the amendment again. A Jury egyes számú. Jury jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Juri dvě. Měli byste něco proti, kdybychom nyní hlasovali en blok od Jury 2 až po Jury 7? Nemáte-li nic proti tomu? Tak eh, zahajují hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže počínaje pozměňovacím návrhem číslo 2 až po pozměňovací návrh číslo 6. Eh, yes. Eh, on paragraph 15. Paragraf 15. Podměvací návrh číslo 6 je poslední. Takže Eh, unblock s výjimkou sedmičky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 7. Kdo je pro? Odstavec číslo 16. Pozměňovací návrh 7. Poslední. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Zamítnuto. A módosított előterjesztésről elektronikusan szavazunk. Tak a nyní hlasujeme o celém textu elektronicky, kterou otevírám. Otevírám elektronické hlasování. Končíme hlasování. Schváleno. A srdečně blahopřeji zpravodaji. Nyní bod pořadu jednání 49. 49. Účetní dvůr. První pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní zahajuji hlasování o návrhu jako celku elektronicky. Hlasování skončilo. Sociálně demokratická frakce má o jeden hlas navíc. Jeden odevzdal hlas navíc, SND. Davon können eigentlich nie genug zu sein und ich könnte jetzt wahrscheinlich auch mit dem Vorschlag dafür warm. Ale takových hlasů nemůže být nikdy dost. E, tudíž, ale přesto se e, tedy vzdávám hlasování. Nebudu hlasovat v tomto případě. You wanna go? Yeah, <laughs> okay, okay. As allowed.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 hlasovali en blok pozměňovací náv- o pozměňovacích návrhy, návrzích 2 až 10, ale promiňte, promiňte, pane předsedo, nemáme anglický překlad, respektive máme tady určitou časovou prodlevu mezi tím, co eh, řeknete vy a co se nám dostává do sluchátek. Nevím, jak bych tomu napomohl, říká předseda. Heráto, tolmáčuláš? A táží se tedy, jestli je vše v pořádku s tlumočením, jestli slyšíte tlumočení. Takže zkusíme to ještě jednou, zdali to funguje. Mohli byste prosím jenom dát znamení, přitakat, případně jestli vše slyšíte, jestli můžete sledovat eh, hlasování. Dobře, děkuji vám. Můžeme pokračovat. Kdo z vás souhlasí s tím, abychom pozměňovací návrhy 2 až 10 odhlasovali unblock? Kdo s tím souhlasí? Ne, to nejde, je tady námitka. Dobře, tak budeme hlasovat postupně a sice nyní o pozměňovacím návrhu číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti a kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pokračujeme dále. Pozměvací návrh 7. Kdo je pro? Tady se nám vlodila chybička. Nasledovat měl pozměňovací návrh číslo 6, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 6. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní následuje pozměňovací návrh číslo 7. Kdo je pro? Ne, prověříme předchozí pozměňovací návrh a sice šestku elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh, respektive prověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. A nyní pokračujeme pozměňovacím návrhem 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdá se mi, že je to schváleno, ale jistota je jistota, takže to prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování k odstavci 12 pozměňovacího návrhu číslo 10. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 12a, pozňovací návrh 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní hlasujeme elektronicky o e, takto upraveném e, návrhu. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pokračujeme dále bodem pořadu číslo 50. Jedná se o souhrný rozpočet EU, hospodářského a sociálního výboru, udělení absolutoria za rok 2011. Pozměvací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A Takto upravený návrh eh, je nyní předmětem hlasování elektronického. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní pokračujeme jednotlivými pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrhy 5 a 6 byly staženy. Takže pozňovací návrh 7. K tomu máme jeden ústní pozměňovací návrh předložený socialisty a včetně něj tedy hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se. Už nyní zdá se, že jsme unavení a myslím, že výsledek hlasování eh, nebyl zcela jasný a proto zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 8. Hlasování skončilo. A výsledek je pozitivní, schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 11. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 12. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 13. Pro. Proti. Zdrželi se Schváleno. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále pozměňovací návrh 16. Pro? Proti? Zdrželi se? To je velmi těsné, neumím to odhadnout, takže to prověříme. Elektronicky zahajuji hlasování. 16. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 18. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo přijato, ale prověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování elektronické k pozměňovacímu návrhu 18 pana Zonika. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. A schváleno. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 20 od paní Ayali Sender, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 22. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 23. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nakonec pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? zamítnuto. A nyní hlasujeme o takto upraveném návrhu usnesení. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pokračujeme výborem eh, regionu udělení absolutoria za rok 2011. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Elektronické hlasování nyní o udělení absolutoria. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2, eh, návrh usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Číslo 1. Promiňte, vracíme se zpět a hlasujeme ještě jednou, a sice elektronicky o pozněvacím návrhu číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 5, pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, pro? proti, zdrželi se, schváleno. Sedm, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 10, pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o takto upraveném návrhu usnesení, a sice elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pokračujeme bodem číslo 52. Evropský veřejný ochránce práv. První pozněvací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní elektronické hlasování o udělení absolutoria zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. A nyní mm, hlasujeme o e, pozměvacích e, návrzích e, návrhu usnesení. Pozměvací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se. To bychom měli prověřit elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 7. Uzavírám hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní hlasujeme o takto upraveném návrhu usnesení elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Schváleno. A v neposlední eh, řadě hlasujeme nyní o Evropském inspektoru ochrany údajů. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dále Hlasujeme elektronicky o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní k dalším pozměňovacím návrhům. Pozměňovací návrh Libe 2. Kdo je pro? Pozměňovací návrh Libe 2. Takže pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 5, pozměňovací návrh pana Soníka, pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nakonec pozměňovací návrh 4 Libe pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme elektronicky o takto upraveném návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh jsme schválili. Eh, milé kolegyně, milí kolegové, tím jsme ukončili kolečko hlasování, alespoň pro dnešní den. Děkuji vám za spolupráci a blahopřeji všem zpravodajům a děkuji také našim spolupracovníkům eh, ze sekretariátu. study. yes. Kedves képviselőtársaim, azonnal folytatjuk is a munkát. Milé kolegyně, kolegové, budeme eh, bezprostředně pokračovat eh, v pořadu jednání, jednání a sice dalším následujícím bodem. Jedná se o studii na téma rozdíly v účinnosti administrativy mezi členskými státy, jež pobírají tradiční vlastní zdroje EU. Tato studie nám bude představena a e, poté zahájíme rozpravu k ní. A nyní uděluji slovo paní kolegyni Esther de Lange. Thank you, uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ik, uh, ga... Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit nizozemsky, protože teď se dostáváme k problematice, k souboru problémů, které jsou poměrně komplexní. Hovoříme o tradičních vlastních zdrojích Evropské unie. A to, o čem tady je řeč. To jsou prostředky, které slouží k tomu, abychom splnili všechny nároky rozpočtu, abychom měli vyrovnané účty. Když není dost prostředků, tak pak by se využili, pak by se využili národní příspěvky jako doplněk. Takže čím méně máme tradičních eh, vlastních zdrojů, tím více pak musíme využívat národních prostředky, tomu, aby se zaplnil ten deficit. Takže je těžké samozřejmě vědět, jak eh, to je, jak tomu členské státy přistupují, dokud eh, to nebudeme vědět, tak eh, těžko můžeme postupovat dál, proto jsme nechali vypracovat studii, která by měla ukázat, jak si státy vedou a jaké z toho můžeme vyvodit závěry. Takže jaké závěry můžeme vyvodit tedy s, jak se můžeme poučit od těch zemí, které to dělají dobře a jaké to má finanční následky, nebo jaké by to mělo finanční následky v případě, že by se všem zemím dařilo tak dobře jako těm nejlepším. Nechci vás připravit o příliš mnoho času, ale toto byl mandát té studie a myslím, že bychom měli poslouchat eh, ty, kteří se to studií zabývali ti, kteří eh, ji vypracovali a bylo by dobré jim tudíž dát slovo a vyslechnout je. Děkuji a já bych hned předal slovo kolegům, eh, kteří nám tu studii představí. Prosím, abyste si zapnuli mikrofon. Takže jmenuji James Spence a učím studenty magisterského studia v pátém ročníku o financování Evropské unie na Sciences Po v Paříži a pan David se představí sám. Jmenuji se Hans Davids a jsem bývalým představitelem eh, nizozemských daňového orgánu a Ehm, specializuje se na podvody a zločinnost daňovou a pracoval jsem 8 let také v Evropské komisi v rámci DG rozpočet a také v OLAFu. Pracoval jsem v oblasti eh, získávání vlastních zdrojů a také jsem se zabýval vyšetřováním zločinu a kriminality ve stejné oblasti. A pak jsem zahájil komerční iniciativu, která má pomoci členským státům eh, zlepšit eh, výkonnost eh, v této, v této oblasti. Takže příjem do rozpočtu Evropské unie je z celních poplatků a z těch cukerních dávek. Je to asi 13% v roce 2001, tedy veškeré, veškerých příjmů. Dále je to část DPH asi 11%, v roce 2011 a pak je tam ještě další balanční položka, která záleží na HDP členských států, to byla zdaleka největší část, 68%. A pak je tu, jsou tu další e, příjmy, včetně daní z e, pracovníků Evropské unie a tak dále. A příjmy samozřejmě musí se rovnat výdajům a tato zpráva se zabývá, nebo tato studie se zabývá pouze získáváním vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, že ten příspěvek na základě hrubého národního eh, produktu je jakási vyrovnávající, tak eh, čím eh, menší je část těch ostatních, tím větší je tato část členských států. Když to někdo, některý členský stát nevybere, musí to ostatní doplnit právě z tohoto doplňovacího národního příspěvku. A toto tedy vyplývá z finanční zprávy z roku, za rok 2011. Ta studie, kterou máte, využívala veřejná nebo publikovaná data, která jsou tedy ve veřejné sféře, zdroje jsou citovány, jsou to výroční finanční zprávy Evropské unie, zprávy um, um, OLAFu, výroční zpráva za boj eh, proti podvodům ve statistických údajů a další účetní roční výkazy. Kromě toho jsme také citovali tedy rozdělení těch vlastních zdrojů vybraných eh, každým členským státem. To je na webových stránkách komise. A toto je tedy poslední eh, rok který máme k dispozici. Smlouva vyžaduje, aby finanční zájmy Evropské unie byly zajištěny. Komise má politiku, kdy se snaží sledovat určité anomálie identifikované prostřednictvím právních postupů nebo případ od případu, případně prostřednictvím právního soudního systému a to mělo, eh, přineslo pozitivní výsledky. Kromě společného právního rámce Evropské unie pro vymáhání dluhu eh, se ty systémy liší v organizaci, v různých pravomocech, postupech a rozsahu úkolů, které mají eh, vykonávat. Takže když používáme veřejně dostupná data o eh, výběru celních poplatků v členských státech, tak jsme konstatovali určité rozdíly a to i v účinnosti eh, vybírání, eh, v jejich výkonnosti. To může významně pak ovlivnit to, co pak platí členský stát na základě eh, procenta HND. A teď následující otázka je, z čeho, co vlastně tvoří tento proces. My jsme individualizovali pět stádií, eh, které představují v podstatě stádia jakéhokoliv finančního administrativního procesu. Není to žádná černá magie. V tomto případě těch pět polí eh, představuje kontrola transakcí, dále snaha detekovat určité uh, Eh, odchylky nebo eh, irregularity. Eh, dále u těchto stanovit dlužné částky, pak snaha získat tyto dlužné části a pak je převést do Bruselu. Tento systém je jakýmsi uzavřeným systémem, jakmile jste v tomto systému, tak více-méně musíte procházet těmito souslednými kroky a všechny tato stádia mají svoji vlastní eh, funkcionalitu a eh, výkonnost. Pokud tedy vstoupíte do toho procesu, musíte tyto stupně projít předtím, než jsou převedeny prostředky do Bruselu. A také to znamená, že pokud jedno z těchto stádií představuje nejslabší článek řetězce, tak v konečném důsledku eh, vyberete méně. To znamená, že pokud uřídíte těchto pět stádií, můžete eh, získat víc, víc eh, vlastních zdrojů do Bruselu. A čím jasnější máte obrázek o těchto pěti krocích a čím déle se na ně díváte, tím máte také lepší obrázek o celkovém výkonu celní zprávy konečném důsledku akumulovaný výsledek všech těchto identifikovatelných výsledků jasně ukazuje celkový výsledek, celkový výstup, eh, tedy v těch částkách toho cel, celého celního procesu nebo procesu výběru celních poplatků. Samozřejmě to tež platí i opačným směrem. Zatímco na předchozím slajdu jsme se dívali na výkonnost, tak eh, tady se díváme na mm, tak v úvozovkách eh, odpa- vy- vypařování nebo odpaření, eh, protože to, co se ztratí, jak si vypaří v těch, původ, těch stádích, to se do Bruselu nedostane. Je zajímavé podívat se na to, v jakém momentě, v jakém stádiu k tomuto vypaření těch prostředků dojde když se podíváme na výkonnostní data pro jednotlivá stádia, získáme tak eh, obrázek o tom, jak eh, celní zpráva nakolik efektivně funguje. Takže pochopení vzájemných eh, vztahů mezi těmito stádii, což pak vede k celkovému výsledku, nám eh, z toho vyplyne ta, ta celková eh, míra účinnosti. A o co jsme se snažili v této studii, myslím, že je to trošku nový přístup, to je, že u každého z těchto individuálních stádií, jak pro tu výkonnost, tak pro, to, pro tu míru odpaření eh, ztráty prostředků, jsme se snažili získat nějaké údaje. Údaje o výkonnosti, údaje Eh, o ztracených prostředcích a tím pádem jsme mohli eh, tedy vznásobit ty jednotlivá stádia a pak z toho udělat jakési skore. To jsme učinili nejenom pro těch pět individuálních prostředků, ale pro všechny členské státy a také na období, jak eh, váš výbor požádal, na období šesti let. Čili celá tato eh, iniciativa byla víceletá, zahrnující více členských států a více stádií. Celkem vzato jsme získali velmi hodnotné výkonnostní údaje o členských státech. Jak jste si asi přečetli ve zprávě, tak u každé z, těch, z těchto individuálních stádí jsme, eh, dokáz, jsme mohli najít velmi, jsme získali velmi zajímavé výsledky. Takže v první řadě konstatovali jsme rozdíly. Tyto rozdíly byly zásadní a z širší perspektivy těch, eh, toho šestiletého období byly tyto rozdíly přímo strukturálně ukázaly určité opakující se vzorce, dokonce prokázaly určité trendy eh, ve výkonnosti členských států. Propojením eh, těchto údajů k celkovými částkami pro jednotlivé členské státy jsme byli dokonce schopni zajistit, představit určitý odhad toho, o jaké eh, částky vlastně jde jak velkých prostředků se to týká a tak tím pádem jsme zjistili, že když se podíváme na všechny členské státy za 6 let eh, v těch, ve všech eh, těchto pěti stádích, tak pokud by všechny členské státy měly maximální výsledky, tak by bylo možné je, ušetřit jednu až tři miliardy za toto šestileté období. Čili celkový výsledek bylo skoro 0,7%. Co to znamená 0,7%? Znamená to, že ty výsledky výběru vše, všech detekovaných um, irregularit na 100 e, eur prověřených eh, celních transakcí je 70 centů. Možná se vám zdá, že to není příliš mnoho, ale v průběhu let jsme byli zvyklí využívat, používat odhad 2%. A vidíte z tohoto čísla, že klesá. A co je ještě důležitější, že když používáme 0,7% jako určitý vstažný bod, jako určitý index, tak bychom se mohli podívat na členské státy ve srovnání s tím indexem a vidíme, že ty rozdíly jsou obrovské. E, v každém jednotlivém stádiu. Zhruba řečeno, rozdíl mezi nejlépe a nejhůře, e, nejhorším e, státem, tak ten rozdíl byl faktor 20 ku 1. To může být také ovlivněno určitými mimořádnými situacemi v členských státech v daném roce, které pak mohou zkreslit celkový výsledek. Proto jsme pro všechna skore v jednotlivých stádiích použili velmi konzervativní odhady, tak abychom vždy brali vlastně tu vysokou částku minus jedna, anebo to nejnižší skore minus jedna, to znamená abychom doš, dospěli k průměrnému výsledku mezi těmi nejlep, nejlepšími a nejhoršími. A tam je to faktor 10 ku 1. I to je stále obrovský rozdíl. Nyní bych vám rád ukázal graf, z kterého vyplývají celkové výsledky v tom konečném výstupu všech jednotlivých stádií celého procesu. Nalevo vidíte Evropskou unii, to je jeden sloupec. Když dáme dohromady průměry všech členských států společně a tento průměr považujeme za evropský index, a index je jedna, tak můžeme pak vyjádřit výkon dalších členských, členských států v této oblasti TOR. A to pak vidíme ve zbývající části eh, te, tohoto grafu. Připouštíme, že je to výsledek čistě deskriptivní statistiky, nemá to žádnou eh, jinou deontologickou hodnotu samo o sobě. Nicméně z toho vyplývá velmi eh, jasný, zřetelný obrázek protože vidíme, že rozdíl mezi těmi nejlepšími nebo nejlepší minus jedna a nejhorší minus jedna je stále značný. Když se na to podíváme v šestiletém období, tak ten výsledek není jenom, eh, jenom tedy výrazný, ale je také strukturální. Další, co je zřejmé z tohoto obrázku i z dalších obrázků, kde vidíme jednotlivá stádia. Vidíme, že není těžké diskriminovat mezi těmi eh, nejlepšími, mezi těmi středními a horšími, prakticky ve všech, eh, tedy rozlišovat mezi nimi, protože vidíme, že eh, tady je určitá 30% marže 30% plus minus oproti průměru Evropské unie. A ti výkonnostně nejlepším jsou 30% nad, zatímco ti s horším výkonem jsou 30% pod tímto evropským průměrem. A pokud používáme tedy ten pojem eh, vysoký výkon a nízký výkon, tak, eh, nebo vysoká účinnost, nízká účinnost, tak se to váže pouze eh, k těmto grafům. Samozřejmě jsou to určitá čísla a členské státy, ale neděláme žádné pořadí, jenom prostě ukazujeme, jak velké jsou zájemné rozdíly v této oblasti. Jak již kolega konstatoval, tak služby komise ve své eh, běžné práci se snaží jaksi neutralizovat ty škody eh, které by mohly proto vyplynout z evropskému rozpočtu a to s pozitivními výsledky, aspoň v minulosti. Tady se ukazuje, že to možná nestačí. Protože tyto rozdíly samozřejmě lze převést do peněz a jsou to miliony. Čistý výsledek, když se na to podíváme v šestileté perspektivě, je takový, že podle našich odhadů částka 2 až 4 miliard eur mohla být dosažena, mohla být ušetřena eh, členský, dosažena tou eh, celní zprávou, kdyby všichni postupovali podle standardu toho nejlepšího eh, státu s nejlepším výkonem. Vzhledem k tomu, že členské státy v těch eh, případech neregulérností získaly eh, miliardu, tak se dostáváme k tomu, že je tady určitý rozsah 1 až 3 miliardy, které mohly být získány. A zatím to, toto je to, co vyplývá ze všech údajů, že tedy tomu tak není. A proto vám chci ukázat další obrázek pokud, byste, pokud s námi budete souhlasit v tom, že tato částka 3 miliard je maximální částkou eh, TOR, eh, které eh, byly promarněné nebo které unikly, tak si můžeme položit otázku, kdo za to zaplatí. Pokud si přečtete zprávu, tak vidíte, že jsme k tomu nic neříkali, ale použili jsme prezentaci k tomu, abychom tento efekt ilustrovali. Pokud členské státy by skutečně pracovali tak, jako nyní, pak by tato částka 3 miliard eur byla zaplacena členskými státy podle tohoto grafu. Znamenalo by to, že by Německo muselo zaplatit takřka půl miliardy. Proč? Protože, jak vidíte z tohoto obrázku, tyto ztráty jsou distribuované mezi členskými státy prostřednictvím běžného distribučního klíče HDND. A uvedl jsem příklad Německa, tady to vidíme, protože Německo běžně, obvykle, platí 20% příspěvek. A to se týká i těchto ztrát. Dokonce hm, bychom si mohli klást otázku, jestliže by, jestli by měly být eh, tito, tyto země s nejlepším výkonem nějak trestány tímto způsobem za špatný výkon těch horších. A to sice není v té zprávě, ale vyplývá to z této prezentace, je to v dalším obrázku kde jenom pro ilustraci jsme rozdělili to zatížení HND na per capita, to znamená na hlavu. A pak už ty rozdíly pro daňové poplatníky vypadají jinak. Už jsou to větší rozdíly. Když máte vysoké HND a malou populaci, tak platíte podstatně výš než někdo, kdo je ze země s nízkým HND a velkou populací. Tady vidíte, že někdo z Lucemburska platí jedenáctkrát tolik než někdo z Bulharska. A jednoduchý, je jednoduchý statistický výsledek tedy skutečnosti, že někdo musí Eh, uhradit tu částku ušlých eh, celních příjmů. A poslední obrázek ukazuje opět tento efekt. Vidíte tady dvě tabulky. První je v podstatě eh, totožná, říká je i v jednom, jakou jsme viděli už předtím. Je to celkový výsledek celkového, celkového výkonu pokud celkové účinnosti výběru celních poplatků a tady v té druhé, v tom šestiletém období a tady v, to, v té dolní části vidíte eh, větší přispěvatele v Evropské unii a teď eh, vidíte, že mnozí z těch velkých přispěvatelů jsou zároveň těmi, kterým, které, které, těmi zeměmi, které mají vysoký výkon. Kdybyste to spočítali, tak byste zjistili, že devět členských států, které jsou velkými čistými přispěvateli, které zodpovídají za 70%, eh, zodpovídají za 70% toho příspěvku na základě HND. A zároveň mají dobré výsledky ve výběru celních poplatků. Takže z toho vidíte, že můžeme hodně získat tím, že, že bychom se zaměřili eh, na ty eh, země, které nemají tak vysoký výkon a které tolik nepřispívají. Tady vidíme čistý výsledek, kdybychom nepřihlíželi tedy k eh, tomuto ukazatelu, ukazateli celních poplatků jako nyní. Takže bychom z toho chtěli vyvodit určitá doporučení. Myslíme si, že by bylo na místě přijmout kroky. Já nebudu číst eh, všechny závěry a doporučení, ale rád bych z nich vybral alespoň některé jako na ilustraci problému. Za prvé, komise, myslím, že má pravdu, když se snaží, aby členské státy byly finančně zodpovědné, aby zodpovídali za škodu, na evropském rozpočtu, tam kde, tam, kde to lze identifikovat. Ale toto by mělo mít eh, jakási, jakési eh, dva aspekty, dvě větve, to znamená, měly by být využívány statistiky skutečně řádným eh, regulárním způsobem, tak jak jsme to, tak jak jsme to tady představili, jak jsme to tady ukázali a měli by využít všech možností k tomu, aby se zvýšil celoevropský výstup. Existují některá opatření, která provést lze k tomu, abychom zlepšili celkové výstupy tohoto procesu, ačkoliv je nutno akceptovat, že ty částky, o kterých hovoříme, se zdají být relativně eh, malé, pokud to, když ve srovnání s některými jinými částkami, například kdybychom zlepšili interpretaci a postupy eh, v národních statistických eh, postupech, eh, a tak by to možná zlepšilo tu částku HND, ale to je něco, co stojí stranou samostatně, co není součástí těchto návrhů. Tak či onak by bylo potřeba provést určitou prověrku výběru TOR, je potřeba sladit údaje v databázích a provádět ty účty zevrubněji, také přesuny prostředků do, na účty Evropské unie by měly být včasnější, měla by dojít přehodnocení eh, celních systémů. Konstatoval jsem, že eh, návrh eh, a v zprávě absolutoriu uvádí tyto problémy a vidím, že některé kritické poznámky, které zazněly od účetního dvora v jeho výroční zprávě z roku 2011, když se hovoří o účinnosti systému, výběru vlastních strojů. Takže necháváme na vás, abyste si promysleli doporu- tato doporučení a doufáme, že budete schopni z nich vyvodit příslušné závěry i v budoucnosti, i v příštích letech. Existuje ještě řada dalších slajdů, která jsme dali k dispozici. Toto byly pouze určité ilustrace. Samozřejmě v rámci diskuze můžeme poukázat i na další. Děkuji za pozornost. Köszönöm eh, Spence és David uraknak az Děkuji našim referentům, panu Spensovi a Davidovi za eh, prezentaci těchto zajímavých eh, myšlenek. Nevím, jestli paní kolegyně de Lange má ještě dotazy anebo poznámky. Ano, takže vám uděluji slovo. Já, ik, ik zou natuurlijk met name graag de reactie horen. Uh... Ano, já bych. Především by mě zajímala tady reakce Evropské komise, protože pokud jsem tu zprávu správně pochopila, a ona je velice technická, ale říká se tam o to, že rozdíly mezi jednotlivými členskými státy jsou tak velké, že kdyby každý členský stát eh, si vedl tak dobře jako ten nejlepší, tak by nám to přineslo až 3 miliardy eur navíc za to celé období. To znamená, kolik milionů eur bychom ušetřili každý rok. A to je jenom tady tato malá kategorie vlastních strojů. Je to obrovský rozdíl tady ve výkonu. A zdá se, že komise zatím prostě se smířila tak nějak s těmi obrovskými rozdíly mezi jednotlivými členskými státy v této oblasti a prostě se smířili s tím, že eh, členské státy si vedou různě, možná mají k tomu celému různé přístupy a v komisi se občas možná stává, že se prostě nastaví pravidla v rámci EU nějaká evropská pravidla, to se netýká jenom rozpočtu, ale třeba také pravidel v oblasti životního prostředí, ale pokud už se pak jedná o kontroly a monitorování, tak potom už jsou ta pravidla na jednotlivých členských státech. A to není dobře. Ale bohužel tak to prostě je. A možná si komise myslí, že prostě ty peníze se přesto nějakým způsobem vyberou, ale podle našich zkušeností se ukazuje, že tomu tak často není že jsou tam částky, které nejsou splacené ještě po 12 letech. Takže já si říkám, eh, že by bylo dobré se na to zeptat zástupce Evropské komise. Já bych se chtěla zeptat, co komise s tím hodlá dělat, jakou iniciativu podnikne proto, aby zajistila, že členské státy zlepší svůj výkon v této oblasti, tak abychom tyto velké rozdíly smazali. Takže to je první moje otázka na komisi. Eh, budete s tím něco dělat, nebo prostě jednoduše se smiřujete s tím, že jsou tam takovéhle obrovské rozdíly? Já doufám, že tomu tak není, protože tady hovoříme skutečně o obrovské, obrovských částách, částkách každých rok. A druhá moje otázka je na přímo výzkumníky. Vaše metodologie se týkala vybírání těchto částek, to by mohlo být přitom použitelné i v, oblastích, eh, v jiných oblastech, pardon, kde jsou možná ještě větší částky, které by bylo možné vybrat třeba u strukturálních fondů. Takže dalo by se to použít třeba ve strukturálních fondech, myslíte? Při vybírání eh, těch částek v této oblasti? Možná byste nám mohli říci, kolik by se dalo ušetřit ještě tam. To by mě určitě zajímalo. A eh, samozřejmě je také relevantní to, eh, jak si vedou jednotlivé členské státy. Kdybyste třeba Eh, měli čísla konkrétně pro Nizozemsko, moji zemi, tak eh, to by mě zajímalo. Mohli bychom se podívat na to, jestli se zhoršujeme nebo ne a tak dále. A tímto způsobem bychom se mohli také podívat na to, jestli bychom v budoucnu my jako Evropská unie jako celek mohli dosáhnout lepších výsledků. Eh, myslím si totiž, že 3 miliardy eur, když necháme nevybrány, tak to není příliš dobrý uh, příklad dobré evropské zprávy. Takže možná bychom měli požádat komisi o zlepšení. Takže první moje otázka je, co s tím bude komise dělat a za druhé otázka na výzkumníky, jestli bychom mohli dělat tedy stejnou metodologii využít i v jiných oblastech společného řízení finančních strojů. Doufám, že otázky paní kolegyně budou hned zodpovězené. Srdečně vítám pana Zortyho, zastupujícího zde Evropskou komisi. A sice DG rozpočet a uděluji mu eh, tímto slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve ze všeho bych chtěl poděkovat vašemu výboru za to, že se zabývá touto studií. My jsme také ji s velkým zájmem prostudovali. Je to velice důležitá oblast evropských příjmů. Jedná se tedy o výběr tradičních znač, vlastních strojů. Já jsem slyšel vaše otázky, ale chtěl bych začít nejdříve analýzou, vaší analýzou zprávy, pokud mi to dovolíte. Chtěl bych říci, že samozřejmě uznáváme, že existují velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o to, jak úspěšně vybírají eh, třeba ta cla. A proto právě proto, že eh, se to celé eh, zakládá na národních vnitrostátních postupech a předpisech. Nicméně bychom to neměli přeceňovat, ale zasadit do správného kontextu. A sice, že v praxi 98 částek, které se vyberou v členských státech, přímo jdou do evropského rozpočtu. Takže skutečně hovoříme o velmi malém procentu těch tradičních zdrojů, které, kterých se týkají ty uh, rozpory, ty uh, nesrovnalosti. Takže většina z nich je skutečně vybrána. Je pravda, že studie ukazuje zajímavé vzorce, které existují a které komise vlastně částečně zná, protože v podstatě všechna ta základní data pro studii eh, byla zveřejněna komisí, anebo při, přímo je komise výzkumníkům poskytla. Myslíme si ale, že to je velice teoretický přístup který je založený na globální analýze a možná, podle našeho názoru to možná není nejlepší eh, způsob, jak, se, jak napravit nedostatky v jednotlivých členských státech a jak tady využít ten nevyužitý potenciál v rámci evropského rozpočtu. Také máme určité obavy, pokud jde o metodiku, která je použita v této studii a tady bych se chtěl o některé z nich s vámi podělit. Za prvé, studie hovoří o zjištění míry problémů v jednotlivých členských státech a studie má podobný přístup tady, jako eh, má komise ve výročních zprávách OLAFu. My máme eh, s tímto způsobem jsme tady také docházeli k výsledkům. Nicméně, tato studie Eh, potom na základě těchto údajů eh, vyvozuje mnohem dalekosáhlejší důsledky. A zdá se, že předpokládá, že ta míra chybovosti je stejná ve všech členských státech. Tento statistický přístup ale nebere v úvahu skutečné podmínky, protože mohou existovat růz, rozdíly, eh, ať už jde o hospodářskou situaci nebo jiné podmínky a to může mít také dopad na množství nesrovnalostí. A nám se zdá, že toto je příliš černobílý přístup. Že tedy, když se vybere hodně, tak eh, to je známka dobrého výkonu. Ono ve skutečnosti eh, také záleží na přístupu k proškolování hospodářských subjektů a tak dále, protože když hospodářské subjekty dobře znají podmínky, tak potom je málo problémů a ta uh, míra, tedy ten počet zjištěných nesrovnalostí je nízký, ale to neznamená vždycky, že ten členský stát to zanedbává. Například Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko, další státy to se objeví, objevuje v této studii. A já se ptám, jestli skutečně to, eh, ta 2%, která jak si unikají z evropského rozpočtu, pokud jde o ty vlastní zdroje, jestli to je statisticky významné dost na to, aby, to, aby se z toho vyváděly nějaké závěry, vyvozovaly nějaké závěry. Ten přístup rok po roku, eh, jak se je pro nás také problematický, protože nebere v úvahu výsledky dlouhodobé. Abych tady citoval jeden příklad. V té studii se hovoří o Belgii eh, jakožto o státu, který si nevede dobře, pokud jde o eh, výběr, protože zjištěné nedostatky, ta míra je 20,45%. Ale kdybychom vzali v úvahu to delší dlouhodobé období 2006 až 2011, tak potom mají míru zjištění problémů na úrovni 70 Takže vlastně Belgie eh, se vede velmi dobře z dlouhodobého hlediska. Nad průměrem v rámci EU. A studie ukazuje, že eh, míra zpětného získání těchto prostředků je asi 41% na úrovni EU, ale dlouhodobé, eh, dlouhodobé číslo je 57%, což je tedy podstatně více než to číslo, které je uvedeno ve studii. A v tomto kontextu bych také chtěl odkázat na analýzu, kterou jsme vypracovali v roce, 2009 ve zprávě o OLAFu. Tam jsme hovořili o historických tedy eh, mírách Eh, zpětného získání těchto prostředků. Tam jsme se zabývali skutečně dlouhodobým hlediskem a tam nám vycházely výsledky až téměř na, na úrovni 80%, že tady v 80% případů se tyto prostředky nakonec vyberou. Takže eh, si myslím, že to je nejlepší hledisko. také je třeba si uvědomit, že ty nedostatky jsou různé povahy. V některých členských státech prostě jsou úplně jiné problémy než v jiných a někdy není jednoduché, eh, tady někdy je jednodušší eh, vybrat něco od zavedeného hospodářského subjektu, eh, který prostě se dopustil nějaké chyby ve výkazech, než od nějaké pololegální nebo nelegální, nelegální organizace, která se třeba zapojuje do organizované trestné činnosti. Takže pokud jde o tuto studii a přístup Eh, který studie zaujímá k tématu, tak naší obavou je, že tyto teoretické ukazatele jsou skutečně příliš úzce zaměřeny a neohlížejí se na skutečné individuální důvody a okolnosti v jednotlivých členských státech. Takže skutečně je to velice statistický přístup, který nebere v úvahu historický vývoj v jednotlivých případech a v průběhu tady celého období. A to má dopad jaksi na spolehlivost všech těch údajů a vlastně to tady spochybňuje zodpověd, eh, spolehlivost údajů, které máme k dispozici. Já jsem měl trošku, eh, já jsem trošku lekl, když se tady uvedli to konkrétní číslo 1 až 3 miliardy eur, protože si nejsem úplně jist, z čeho se to vzalo. A Zdá se, že eh, výzkumný tým vlastně má stejné obavy jako my, protože na celé řadě míst se v té studii eh, říká, že nevíme, jaké jsou důvody, které způsobují tyto rozdíly mezi členskými státy. A ono někdy to totiž mohou být poměrně opodstatněné důvody. I v prezentaci eh, naši vědci říkali, že toto je skutečně teoretická studie a to bych chtěl skutečně zdůraznit Eh, předtím, než eh, tedy začneme vyvozovat nějaké závěry z této studie. Co tedy komise dělá proto, aby zlepšila výkonnost členských států, výsledky členských států? Za prvé, zaměřujeme se nejenom na ta 2%, která unikají, ale na celkové částky vlastních, tradičních vlastních zdrojů. My tedy monitorujeme celkové ty částky. Skutečně se zaměřujeme na to, aby všechny ty peníze byly předány komisi k dispozici a to včasně. A pokud je o ta 2%, která se nevyberou, tak tam máme celou řadu kroků, které podnikáme. Členské státy mají povinnost vykazovat všechny částky nad 50 tisíc eur, které není možné vybrat a které je třeba odepsat. Musí na to tedy vždycky poslat zprávu, kterou komise přeskoumá aby se přesvědčila o tom, že členský stát postupoval náležitým způsobem. A musím říci, že v průběhu období 2006 až 2011 jsme takto přeskoumali 1400 takovýchto zpráv, které jsme dostali od členských států. A u jedné čtvrtiny z nich jsme spochybnili to, že členský stát postupoval Eh, vhodným způsobem, týkalo se to 100 milionů eur přibližně, a u těchto případech členské státy musely kompenzovat ty ztráty, ke kterým došlo, to znamená zaplatit tuto vykazovací povinnost komise také velice eh, pečlivě kontroluje prostřednictvím kontrol přímo na místě v členských státech. A já myslím, že tady eh, skutečně velice účinným způsobem ověřujeme, co členské státy dělají v konkrétních příklad, případech. Takže nezakládáme to na statistikách nebo nějakých předpokladech, ale na skutečnosti. A také členské státy musí eh, kompenzovat eh, případné ztráty, pokud dojdeme k závěru, že nepostupovali vhodne, vhodně. celé řadě členských států jsme byli svědky toho, že pokud tedy Evropská komise nějakým způsobem eh, kritizovala jejich postup, tak potom napravili tu situaci. Máme inspekční rámec, provádíme také inspekce na místě a skutečně tedy velice přísně kontrolujeme členské státy, pokud jde o vybírání těchto zdrojů. A také samozřejmě v jednotlivých případech, kdy jde o vysoké částky. A jak jsem zmínil, u všech případů, kdy zjistíme buď to, že členské státy nepostupovaly vhodně nebo že udělali správní administrativní chybu, tak ten členský stát je potom považován za finančně zodpovědný za tu chybu. A tento přístup také potvrzuje Evropská judikatura. Tento přístup podle nás skutečně podporuje členské státy v tom, aby zlepšovaly své systémy a aby odstraňovaly ta, slab, ta slabá místa, která vedou ke ztrátám v oblasti tradičních vlastních zdrojů. Také to zabraňuje tomu, aby ty ztráty, ke kterým dojde, museli sdílet, aby se na nich museli podílet jiné členské státy ze svých vlastních příspěvků. Také vyvíjíme velké úsilí proto, abychom ověřili kontrolní strategie členských států. Celou řadu let už provádíme kontroly i v této oblasti, abychom zajistili, že členské státy budou mít eh, kontrolní systémy, které skutečně jsou efektivní, rychlé a že skutečně ochrání zájem Evropské unie, finanční zájem Evropské unie. Pokud jde o doporučení v této studii, tak bych chtěl zdůraznit, že my už monitorujeme úspěšnost členských států, pokud jde o výběr a monitorujeme také chybovost. A tyto výsledky každoročně zveřejňujeme. Strukturální vzorce bereme samozřejmě v úvahu také, když plánujeme naše inspekce. A o výsledky našich analýz se také dělíme se členskými státy, tak, abychom jim pomohli a aby mohli vzít tyto eh, výsledky v úvahu ve svých vlastních analýzách rizik. Samozřejmě, že výsledky studie vezmeme v úvahu v naší vlastní analýze rizik, až budeme uvažovat o dalších akcích, pokud jde o výběr tradičních vlastních zdrojů, ale pokud jde o nějakou konkrétní na aktivitu ve vztahu ke členských států, tak tady, se, tady eh, skutečně víme, že to nelze zakládat na nějakých teoretických statistických studiích nebo předpokladech. To můžeme zakládat pouze na objektivních, prokázaných, spolehlivých hodnoceních, ke kterým dochází komise během svých monitorovacích a kontrolních aktivitách. Během svých aktivit. Je tady také doporučení ve studii v tom smyslu, že že by tady ty tradiční vlastní zdroje měly být eh, propojeny s úspěšností, přizpůsobeny úspěšnosti a tady v tuto chvíli musím říct, že proto neexistuje žádný právní základ a pochybuji o tom, že by někde vznikl. A bylo by velice obtížné najít nějaké, uh, eh, porov, nějaké benchmarky, nějaké porovnávací spolehlivé ukazatele, uh, na kterých by se to zakládalo. A vlastně to svým způsobem potvrzuje i závěr eh, výzkumného týmu. My si myslíme, že nejlepší způsob, jak, se, jak eh, bojovat proti případným ztrátám způsobených členskými státy tím, že něco zanedbali, je, že budeme po nich žádat, aby kompenzovali ty ztráty v těch konkrétních případech. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a nyní uděluji slovo panu Gajerovi. Děkuji, pane předsedo. Přiznávám, že jsem se do této problematiky velmi hluboko nedostal, nepronikl jsem. Ve zprávě o udělení absolutoria jsme se eh, tím zabývali spíše okrajově jednou, protože jsem eh, výboru navrhl a jsem rád, že stínoví zpravodajové eh, to také tak eh, viděli, abychom se zabývali nejenom situací výdajů, ale také otázkou, odkud eh, peníze přicházejí v rámci nebo do rozpočtu EU a zdali Evropská unie, respektive eh, rozpočet a komise získává všechny prostředky, které jí náleží. Občas také napomáhá diskusi v radě při eh, otázce, kdo vlastně co platí a kolik a eh, jak veliký by měl být rozpočet a zdali ty částky se v rámci absolutoria eh, liší od toho, co bylo původně eh, v rámci rozpočtu schváleno a tak dále. I eh, tady zazněl poukaz na to, že ten, kdo plní své povinnosti a kdo činí zadost finančním potřebám EU, činí dobře a mm, také zde, byl, zde zaznělo, kdo tak nečiní. Eh, eh, nicméně já jsem věc pochopil tak, že příspěvky těch členských států, které nejsou naplňovány tradičními zdroji, to znamená eh, cukerními odvody a clem, jsou nahrazování jinak, to znamená ty členské státy, které si nevedou eh, dostatečně při výběru cukerních eh, eh, kvót a ehm, cla, ty vlastně hradí tyto částky ze svého národního rozpočtu. Je samozřejmě proto nutno dbát toho, aby ty odvody celní a cukerní byly dostačující a ehm, také, aby byly realizovány eh, dostatečně. A nejde o to, abychom eh, naplňovali pozitivní novinové titulky těmito zprávami, ale jde o podstatu věci. Druhá otázka je, jak je to s nahlášenými eh, částkami cla, které členskými státy nejsou vybrány nebo vymoženy. Ve vztahu k celkovému obchodnímu objemu. Eh, jde o otázku, kterou se výbor již eh, zabýval a také jsme cestovali v rámci delegace do eh, přístavů Rotterdamu a Hamburku, abychom zjistili, zdali od členských států dostáváme ten objem, cel, eh, které nám přísluší. Já myslím, že to ani těmi studiemi není dostatečně pokryto, uchopeno, protože pokud jsem to pochopil tak, tak eh, to, ta, ten, ehm, to zadání studie se týká cla, které bylo členskými státy odvedeno a nemáme poznatky o tom, eh, zdali nad rámec toho něco neuniklo. Mám na mysli například nedbalý výběr A e, další otázka se týká našich badatelů. Vy e, také vydáváte doporučení komise, komisi i členským státům, ale kde by měly členské státy o těchto věcech diskutovat? Neměli bychom e, říci, že by to měly být spíše doporučení radě. Já jako politik na evropské úrovni se vždy potýkám s problémem, že ty členské státy jsou ne uchopitelné. Oni eh, vykonávají své úkoly eh, lépe nebo hůře, spíše hůře než lépe a eh, Rada pak doporučuje komisi udělit absolutorium a tak dále, ale rada neprovádí žádný peer review, žádné porovnání členských států a také se nezabývá tím, jak naložit s tou skutečností, že některé členské státy si plní povinnosti lépe, i nehůře. Jestliže člověk přichází z diplomatické služby, tak eh, si musí uvědomit, že důraznější slovo eh, zástupci jiné země by eh, mohlo posléze vyústit k propuknutí světové války a tak dále. A proto jsme zdrženliví, ale to nám nepomáhá vyřešit problém. Jestliže ty členské státy k sobě navzájem přistupují tak, jako kdybychom byli skutečně na Prahu další světové války a jsou velmi opatrní, diplomatičtí, tak tady stále nám hrajeme ping-pong, protože Evropský parlament poukazuje na odpovědnost členských států. Členské státy to neberou na vědomí a rada zase eh, odsouvá tento problém eh, komisi. Pak můžeme eh, říci komisi, aby si plnila lépe své úkoly a lidé v komisi by to rádi určitě učinili, ale chybí jim v rámci rady partner. Mohl by se zástupce komise k tomu ještě vyjádřit? Nemusíte samozřejmě říci, ano, pane Gajere, máte pravdu, byl jsem příliš sarkastický, já vím, ale možná, že bychom mohli nalézt nějakou schudnější cestu. Děkuji ale nevidím žádné další přihlášky do diskuse a proto eh, navrhuji, abychom ještě jednou udělili slovo komisi, aby zástupce komise panu Gajerovi odpověděl. A, ano, ale napřed má slovo ještě paní Delange a poté navrhuji, aby se ujala slova komise a odpověděla na otázku během dvou minut. A e, prosím také naše experty, aby v rámci čtyř minut eh, odpověděli na eh, postulované otázky. Ale napřed má slovo paní Delange. Ano, děkuji vám. Eh, Než se obrátíme na komisi, samozřejmě toto je model a mohou tady být oprávněné důvody pro komplexnější realitu. Ale aspoň je to nějaký model. A to, co jsem slyšela, je, že bychom se tedy na to měli dívat ad hoc. Ale já si myslím, že aspoň eh, v průběhu let lze identifikovat určité trendy, takže z tohoto hlediska je to zajímavé. A mám konkrétní otázky na komisi. A komise může odpovědět ano nebo ne. Existují rozdíly mezi výkonností, účinností členských států, pokud jde o výběr těchto částek v oblasti tradičních vlastních zdrojů? Ano nebo ne? A za druhé, je v zájmu Evropské unie, abychom se všichni přiblížili té úrovni těch nejlepších? Ano nebo ne? Toto jsou otázky, které vám kladu a které bych chtěla, aby komise zodpověděla. Zvláště když vidím takové částky, jako e, třeba ty účty B, které by měly teoreticky jít komisi, ale přitom zatím zůstávají na úrovni členských států. Zatímco 30% e, těchto e, účtů je v jednom členském státu. Takže chci otázku ano nebo ne. Jsou rozdíly? v účinnosti ve výkonu, ve výkonu členských států v této oblasti ano nebo ne. A je to v zájmu eh, Evropské unie, abychom my společně našli nějakou cestu, jak se přiblížit eh, té úrovni těch nejlepších, místo abychom akceptovali tyto ad hoc rozdíly. Ano nebo ne? <laughs> Děkuji a prosím nyní zástupce komise o stanovisko. Kérdésekre válaszolni, és utána a szakértőinket fogom megkérni, hogy... Máte na to dvě minuty a poté požádám ještě naše referenty, aby během čtyř minut odpověděli na otázky, tak abychom na závěr měli ještě možnost eh, dát slovo paní Delange, aby shrnula diskusi. Sorry, micro, please. First for the question. Takže k otázce toho, co se stane s tradičními stroji, které nejsou vybrány členskými státy vzhledem k různým problémům, jako například nedůsledným krokům a tak dále. Ano, je, je to pravda, že vzhledem k tomu systému, vyváženému systému Eh, vyváženému tedy evropskému rozpočtu, všechny ty částky, které nejsou vybrány v prostřednictvím TOR, musí být pak eh, kompenzovány prostřednictvím zdroji z HND. Takže to znamená, že pokud jsou nějaké problémy, nějaké ztráty, úniky, eh, v důsledku toho, co způsobí členské státy, musí to doplatit jiné členské státy, musí sdílet tedy pak to břemeno. A to je právě ten důvod, proč máme ten přístup finanční zodpovědnosti, který v členských státech a v naší kontrolní činnosti vůči členským státům uplatňujeme. Jakmile zaznamenáme konkrétní problém, konkrétní chybu, ať už je strukturální či individuální, ať, jakmile to vedlo k nějakým ztrátám v evropském rozpočtu, požádáme členský stát, aby tyto ztráty zaplatila. Členské státy s tím vždy nesouhlasí a měli jsme i různé soudní případy proti členským státům s tímto případem, s tímto přístupem. A soud však potvrdil náš přístup. Myslím si, že to je přístup, kterým bychom se měli řídit. Nemůžeme na základě stávajícího rámce útočit ovšem na členské státy a žádat eh, o nějaké platby na základě statistické analýzy. Musíme mít konkrétní zjištění. A to děláme prostřednictvím eh, našich výročních inspekcí a eh, to, to už děláme. Proto se snažíme zabránit tedy tomu, aby eh, další členské státy musely platit za ty, za chyby jiných. Další otázka. Jestli existují rozdíly v, v tom výkonu, i samozřejmě, to už jsem řekl, že jsou, v těch národních postupech, které jsou různé a asi nenajdeme dva členské, ani dva členské státy, které by měly úplně stejnou výkonnost. Vždycky budou rozdíly. Jen eh, si kladu otázku, jestli tyto rozdíly skutečně představují, odpovídají těm částkám, které jsou ve studiu. Pochybuji na základě naší analýzy. Pokud zjistíme v našich eh, krocích nějaké rozdíly, tak eh, pak můžeme požádat eh, tady o platbu, o to, aby to bylo zaplaceno. Tyto analytické studie jsou zajímavé a ukazují určité vzorce, ale mohou nám dát jen určité podněty tomu, jak máme zaměřit naši kontrolní činnost, nemohou být základem konkrétních kroků. K tomu bychom museli mít nějaká konkrétní zjištění, spolehlivější zjištění. A je, samozřejmě bylo by velmi užitečné, kdyby každý členský stát se choval tak, jako ti nejlepší. S tím souhlasím. To by byla nejlepší, to by byla teda optimální situace a snažíme se také k tomu přispět našimi eh, kontrolami, našimi pokyny členským státům. Právě jsme eh, vytvořili určité kompendium sdílení kritérií, na základě kterého eh, je možné přistupovat k vybírání těchto zdrojů a které mohou být využity i dalšími. Děkuji. Szakértő kollégáknak adom meg a szót. Děkuji, děkuji expertům. Mikrofon, prosím. Ano, děkuji. Dám slovo kolegové v první řadě bych chtěl říci, že jsem skutečně vděčný eh, komisi, že je dobré že využívají statistiky, abych jim chtěl blahopřát komisi tedy k tomu, že, že dělají to, co dělají. Jsem ovšem poněkud zklamán, že nebyli schopni vyvodit systemické, systémové závěry, eh, jak, jak, tak jako, eh, které vyplývají z naší studie, ale to bude určitě teprve první krok dalších diskuzí a ty 2% z těch 100%, eh, která unikají, to je nepochybně částka, kterou je nutno považovat za značnou. Jsou to, jak říkám, eh, přes 3 miliardy. Přes 3 miliardy, to myslím, že z hlediska jakéhokoliv měřítka je velká částka. Za druhé, samozřejmě, že existují určité okolnosti, eh, kdy členské státy a komise tedy hovoří spolu, eh, je to poradní výboru pro zdroje, ale těžké zjistit, co přesně, k čemu přesně dochází. Podle mých zkušeností jsou to většinou takové trochu, dipl, to trochu do, diplomatická setkání, spíš než aby se šlo, eh, aby se říkaly věci skutečně tvrdě a polopatě, když lze ukázat, že jsou tu jasné výkonnostní rozdíly mezi členskými státy. Myslím si, že jde opravdu o převody pladeb od ekonomických subjektů a operátorů do těch pladeb, se to transformuje do pladeb eh, daňových poplatníků a to mi přijde, že je v podstatě určitá dotace za Eh, uniklé prostředky. A myslím, že to je něco, k čemu bychom se neměli eh, stavět příznivě. Dám slovo Hans, Hans Davidsovi, který pohovoří o některých dalších konkrétnějších otázkách a chci pouze o, o ještě obrátit vaši pozornost k jednomu z doporučení, které pořád ještě je na pořadu dne že bychom mohli se možná zamyslet nad 20, nad tím 20%, které členské státy dostávají zpátky jako flexibilní částku, která by se dala měnit na základě kapacity členského státu učinit tak účinně. Myslím, že to je poměrně zajímavá myšlenka, která by stála za zvážení. ještě některé doplňující připomínky k položeným otázkám. Rád bych eh, něco řekl k těm údajům. Samozřejmě byla to teoretická studie, ale všechny údaje, všechny údaje, které používáme, jsou od komise. Jsou to eh, data veřejná, přístupná, nebo data, která jsme od komise získali a dostali, eh, tedy požádali a dostali. dostali. Jenom kombinujeme tato veřejná data a z nich vyplývají tyto zajímavé informace. A vzhledem tomu, že údaje komise vždy představují eh, ten daný vykazovaný rok, ale my jsme to pouze extrapolovali na těch šest let. Takže z toho zajímavé eh, tady vzorce, eh, velmi zajímavé trendy. Nebudu teď zacházet do technických otázek, protože pokud ta data byla k dispozici, pokud tak jsme je a mohla ovlivnit naše výsledky, tak jsme je vždy vzali v potaz. Slyšel jsem nějakou poznámku o, o hi, historii tedy e, výkonnosti e, v získávání zdrojů, to nás e, samozřejmě velmi zajímalo, ale z těch šesti let, tak pět zpráv OLAFu, které s tím souvisely, obsahovaly Eh, ty historické sazby v jednom případě ne, jinak bychom to samozřejmě použili. Ale přesto jsme řekli, dobrá, takže vezmeme jeden rok, ale představte si, že by to bylo 70% nebo 80%, jaký by byl tedy čistý výsledek. A my jsme zjistili, že by to bylo jenom 600 milionů. To je právě rozdíl mezi tou částkou, která už byla na vybrána těch 43% a těmi 80%. Takže to by snížilo ten, na ty naše odhady pouze o půl miliardy, ale v zásadě by to nějak neměnilo naše základní výsledky. A třetí věc, a to je myslím důležitější, to, co dělá komise, je velmi pozitivní, ano. Oni ovšem, pos, oni tedy postihují toho, kdo se provinil, eh, ale v podstatě to můžeme dělat jedině s ohledem na to, co členské státy udělali. Ale co jsme udělali my? Že jsme využili strategické údaje k tomu, abychom ukázali, co členské státy neudělali. A to nelze zjistit, když se zaměřujete na audity, inspekce a kontroly. Takže když máte výkonnostní údaje ve větším rámci, v širším rámci, což je přesně to, co jsme dělali, můžete se zaměřit na to, co členské státy neudělali, ale udělat měli. A to je právě ten náš odhad. Takže ano, je to sice teoretické, ale jsme si jistí, že kdybyste se podívali na to, co členské státy měly udělat, a snažili byste se to odhadnout v eurech, tak byste dospěli k rozdílům. A teď odpovídám na otázku pana Langeho. Bylo by nějakým způsobem podnětné nebo zajímavé jako určitý model hodnotit i další eh, rozpočtové eh, složky. Předběžný eh, výzkum naznačuje, že tady existují rozdíly, ale zjistili jsme, že rozdíly jsou všude a že tyto rozdíly jsou rovněž strukturální. A když jsme zjistili, z jakého důvodu, to znamená rozdíly v členských státech, pokud jde o výběr a přístupu k těm irregularitám, i když de facto tam členské státy by měly dělat to samé, tak ten, ten týž přístup by mohl fungovat i u jiných rozpočtových otázek. Toto jsme dělali pro celní oblast. Za šestileté období to představuje 127 Ehm, miliard eur. To jsou 22 miliard ročně. Bylo, a, bylo velkým skutečně pokušením zkusit to aplikovat třeba na nepřímé, eh, ne, řízení nepřímých výdajů, sdílených výdajů. A jen předběžně jsme konstatovali, že tam jsou ty částky pětkrát větší. 100 miliard, ale ten jev k němuž docházelo v oblasti příjmu, je podobný. Takže technicky nemůžeme odpovědět, ale z toho, co jsme zjistili, by mohlo mít dokonce pětkrát větší rozsah v oblasti výdajů, protože tam dochází ke stejným jevům. Tam, kde zodpovídají Eh, tedy celní zprávy a v tomto případě tedy jsou taky nějaké orgány členských států, které za to zodpovídají. A když se, vy se můžete, můžete sledovat určité irregularity, to je ve zprávách OLAFu a zjistíte, že tam jsou stejné mechanismy. Takže to by také mohlo být užitečné v dalších oblastech rozpočtu. A ještě poslední poznámka. Jak, byste se, jak by na to bylo možno se dívat tedy? Uh, Padla tu poznámka ohledně situaci v Belgii a v Nizozemsku, protože jste navštívili Rotterdam a Antwerpy. Asi jste eh, viděli, že tato situace je podobná. Dva velké přístavy, moře, břeh, kontinentální malé země s podobnými ekonomickými systémy. A podívejte se na ty slajdy, v tom detekčním stádiu eh, konstatuje obrovské rozdíly ve výsledku mezi belgickými a nizozemskými orgány. A to vyvolává celou řadu různých otázek. Takže tolik tedy závěr naší prezentace. Já doufám, že to bylo dostatečně výmluvné. Já vám děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, tím pádem jsme ukončili tento bod našeho programu a můžeme přistoupit k dalšímu bodu a sice eh, Fond Evropské pomoci nejchudším osobám. Jedná se o stanovisko, které eh, jsme k tomuto tématu zpracovali. Autorem stanoviska je Theodoros Silakakis který nám sdělil, že je bohužel zaměstnán jinak a tudíž bohužel nemůže dnes být přítomen. A jelikož náš čas je omezený, tak stanovisko máme k dispozici pouze v anglickém e, e, jazyce. A proto se e, ptám kolegu a kolegyň, zdali někdo má otázky nebo připomínky k stanovisku, písemnému stanovisku kolegy. Nevidím, že by se někdo hlásil. Chtěl bych kolegyním a kolegům ještě oznámit, že termín pro podání pozněvacích návrhů je 22. březen 2013, 12 hodin dopoledne. Milé kolegyně, milí kolegové, Nyní můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho programu. No, no, Elnézést kérek a rövid technikai szünetért. Az... Prosím za prominutí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 Zahajuji nyní rozpravu s panem Herbertem Bešem, členem dozorčí rady OLAFu eh, s členy našeho výboru. Já vám, pane Beši, srdečně vítám eh, v našem výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Co by eh, bývalému předsedovi našeho výboru jsme vám nabídli zaujmout místo za předsednickým stolem. Vy jste nám ovšem sdělil, že se cítíte dobře na svém místě a chcete na něm setrvat, takže vám uděluji slovo, abyste nám poskytl informace k danému tématu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Všechno nám funguje. Takže děkuji ještě jednou, dámy a pánové. Přijeli jsme k vám velmi rádi, abychom pohovořili o e, e, reformě stávajícího nařízení o OLAFu, abychom vám k tomu sdělili e, náš názor. Děkujeme za pozvání. Víme dobře, že je to na pořadu dne již několik let, na pořadu dne evropských institucí a e, máme zde určité spoždění ve srovnání s tím původním nařízením, které počítalo pouze s tříletou fázi e, či lhůtou. Ale přijeli jsme rádi i proto, e, abychom parlament informovali o tom, jak mm, pohlížíme na věci po té, co již eh, jeden rok vykonáváme tuto eh, funkci výboru, dozorčího výboru a jaké závěry vyvozujeme z pozorování a vyšetřování eh, několika případů, kde jde o to, nadcházející nařízení anebo ehm, vyjednaný návrh eh, institucí a takzvaný ISIP, to je zkrátka instructions to staff on investigative procedures, to znamená ten eh, bývalý manuál, eh, který eh, Olaf reviduje, tak abychom tyto věci srovnali, odsouhlasili a posoudili silné a slabé stránky. Jak známo ze smlouvy, respektive smluv, jsme povinováni každým rokem eh, podat zprávu, výroční zprávu a proto jsme se rozhodli jednu část této výroční zprávy věnovat právě této eh, zmíněné oblasti. A k tomu jsme již zpracovali pracovní dokument, z něhož budu pouze eh, citovat určité výňatky. My jsme už i příslušného pana komisaře o tom informovali, že eh, máme tento záměr. Pokud byste se mě zeptali, co soudím o nařízení, respektive návrhu nařízení, na kterém se máme shodnout, tak bychom, bych jako autor tohoto pracovního dokumentu řekl, ještě posečkejte. Já vím, že je to vaše věc, věc parlamentu, sněmu, vy jste to také eh, vyjednali ale odůvodním to. My jsme si totiž vzali námahu, abychom jednu z našich zpráv eh, parlamentu doručili a eh, řekl bych, pane předsedo, že tuto zprávu byste měli prostudovat dříve, než přijmete další opatření k reformě OLAFu. A Jde o časový horizont, který je přehledný. Myslím, že by bylo záhodno naši výroční zprávu a doufám, že ji schválíme v Dubnu, včetně tohoto pracovního dokumentu o analýze reformy rovněž prostudovali před přijetím konečného rozhodnutí o reformě OLAFu, abyste to vzali na vědomí, abyste se s tím seznámili. A rád hned řeknu, proč Pokusím se vás obšťastnit s svou nejlepší možnou angličtinou, protože ten dokument je v angličtině, takže já vám řeknu, eh, čím se v tom pracovním dokumentu eh, obíráme. A ještě jednou, mm, promiňte prosím, že jsme tento dokument ještě nemohli distribuovat, eh, protože ještě není schválen, není schválen celým naším výborem. Takže my jsme se podívali, a nyní v angličtině, eh, opatření vyšetřování, které je OLAF oprávněn provádět, za druhé eh, postupy, záruky a roli eh, výboru, eh, kontrolu legálnosti, vyšetřování OLAFu a respektování národních právních předpisů členských zemí, charakteristiku eh, vyšetřování interních nebo externích, přímou účast generálního ředitele v OLAFu v eh, vyšetřováních, zahájení vyšetřování, politické priority a eh, takzvanou koncepci dostatečného podezření, eh, revizi akcí OLAFu, rozdíly mezi interním a externím vyšetřováním a nakonec kontrolní roli dozorčího výboru s cílem posílit nezávislost a řádný výkon vyšetřování Olafem. Nyní už eh, nebudu citovat vše, možná pouze dva, tři z těchto bodů, které bych pak s vámi rád prodiskutoval. Administrativní nebo správní vyšetřování, investigativní opatření, které eh, je OLAF oprávněn přijmout. A opakují, toto je eh, výsledek několika eh, vyšetřování eh, nebo eh, průzkumů které dozorčí výbor provedl v mm, posledních letech. Článek 2 textu reformy nařízení o OLAFu e, praví, že administrativní vyšetřování znamená jakoukoliv inspekci, kontrolu nebo e, jiné opatření prováděné OLAFem v souladu s články 3 a 4. Tyto články obsahují vyčerpávající skupinu opatření investigativního charakteru. Tento text je obdobný jako text článku 2 Eh, nařízení eh, v současné době platného. Článek 11.5, eh, který dal k distribuci generální ředitel OLAFu, obsahuje soupis metod shromážďování důkazů. Nicméně toto ustanovení respektive tento soupis není považován za vyčerpávající, protože se jedná o metody pouze inter alia. Prosím o moment strpení, pane předsedo. Z kontrolní zkušenosti našeho výboru eh, jsme zjistili, že OLAF uskutečnil investigativní opatření, které přesahují rámec těch uvedených v článcích 3 a 4 eh, platného nařízení a také nad rámec těch, které jsou obsažené v budoucím textu reformy. Inter alia připravit a, a pomoci při eh, eh, nahrávání soukromého telefonického eh, rozhovoru. Právní základ OLAFu ehm, pro tyto činnosti ale není zjevný v textu a žádné specifické specifický právní, specifické právní eh, analýzy nebyly OLAFem eh, provedeny eh, před touto akcí. Jedná se o investigativní metody, metody které mohou být považovány za zasahování veřejného činitele do, nebo instituce do soukromí, soukromého života nebo korespondence, které nejsou v souladu se zákonem. Článek 7 Charty základních eh, práv EU, eh, což odpovídá i těm, které jsou eh, zakotveny v článku 8 Evropské umluvy o lidských právech. Navzdory úvodního ustanovení této reformy, kde se hovoří o postupech personálu, by to nemělo vytvářet nebo měnit eh, práva vyplývající z tohoto nařízení. Vzhledem k mm, potenciálnímu vysokému riziku eh, dozorčí výbor se domnívá, že by bylo důležité objasnit eh, vyčerpávajícím způsobem povahu vyšetřování v textu reformního návrhu. Mohl bych se zmínit ještě o dalším druhém bodu ale my vám to bez tak eh, rozdáme později, tuto zprávu jakmile o ní bude rozhodnuto. Přímá účast generálního ředitele OLAFu v investigativních aktivitách OLAFu. Za, eh, v rámci současného nařízení eh, generální ředitel se může zúčastnit těchto aktivit, investigace bude prováděna jeho personálem, eh, eh, personálem jim jmenovaným. Eh, personál úřadu bude provádět vyšetřování v souladu s pokyny o investigativních postupech a na základě individuálních instrukcí poskytnutých generálním ředitelem k specifickým případům. A opět na základě našich kontrolních zkušeností je náš dozorčí výbor zneklidněn tou přímou účastí generálního investigativních akcích, například obsah například výslechu osob, eh, dotčených osob, osob a také eh, prováděním určitých eh, kontrol přímo na místě. Otázka, zdali přímo generální ředitel se může účastnit investigativních akcí, je důležitá protože tato jeho účast by mohla mít dopad na respektování zásady nestrannosti eh, v rámci eh, vnitřních eh, vyšetřování. Zejména článek 9a konstatuje, že jakákoliv osoba, na něž se vztahuje toto ustanovení, může podat stížnost na generálního ředitele, pokud si myslí, že jeho soukromí je tím dotčeno. Dozorčí výbor poukazuje na to, že judikat literatura eh, poskytuje širokou definici eh, eh, pojmu střed zájmu a domnívá se, že generální ředitel by měl upustit od toho, že by se sám dostal do situace střetu zájmu a tím pádem by i ohrozil ehm, pověst aktivit a vůbec vyšetřování OLAFu. Měl by si zachovat svůj eh, čistý štít a neutralitu. Vím, že eh, se tím otvírá určitý prostor pro diskusi, pane předsedo, a chci opět zopakovat, že celý tento text bude definitivně schválen v Dubnu, ale již nyní vám chci říci, že existuje celý seznam eh, částečně i závažných pochybností, eh, respektive závažných úvah eh, vztahujících se k těm bodům, které jsme prověřili. Děkuji vám za tyto úvahy a nyní má slovo paní Gresle. Děkuji. Chtěla bych upozornit na to, že tento parlament na inicia- z iniciativu eh, eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu zadalo studií o e, případu Dali. Tato studie existuje již od 31. ledna v OLAFu, ale e, není zpřístupněna. A chtěla bych poukázat na to, že ti, kteří znepřístupňují tuto studii, vlastně kryjí a také e, páchají, porušují pravidla a kryjí toto porušování pravidel. Slyším-li, že soukromé telefonické rozhovory jsou nahrávány a David. jsou poskytovány ještě rady, jak e, to takto postupovat, tak se táží, jaký je smysl vyšetřování. Smysl vyšetřování je e, shromáždit e, existující důkazy a také shromáždit přitěžující materiál a také eh, materiál opačného charakteru, ale v tomto případě, pane Beši, a to jste viděl i eh, v rámci eh, vašeho vyšetřování, že dochází k konstrukci důkazů a chci mít eh, o tom potvrzení. Druhá otázka se týká těch, toho nahrávání telefonických hovorů. Jak to lze právně kvalifikovat? Domnívám se, že je to porušení evropských právních předpisů, charty základních práv. Máme tady co dočinění s úřadem Evropské unie, který očividně pracuje zcela mimo prostor a čas. Vnímám to takto správně nebo ne? Děkuji. Gajer úrnak adom Uděluji slovo panu Gajerovi. Es wird jetzt einen Moment dauern, weil ich Teď to asi eh, chvíli potrvá, protože eh, já bych chtěl zveřejnit svůj názor na eh, dění, jehož jsme svědky. Máme tady nařízení o OLAFu, které bylo projednáno v rámci trialogu a sice mm, poměrně dlouhou dobu a to s pomocí všech institucí, které k tomu mají co říci, včetně dozorčího výboru pro OLAF. A nyní tady zažívám schůzí, která mi je avizována, jako diskuse o tom, zdali tuto mm, úpravu, která byla v rámci trialogu již uzavřena, ještě jednou otevřeme. Je to jednání, o němž eh, vím, že bychom přesně toto neměli dělat, protože tím pádem všechny dosažené výsledky eh, eh, ztratíme. Nyní se svět točí dál a e, zažíváme tady případ komisaře Daliho. Je to situace, která je nesporně e, obtížná pro Evropskou unii i pro Evropskou komisi, ale v tomto výboru vedeme diskusi a v podstatě zástupně k tomu, zdali eh, Olaf eh, uskutečňuje svou práci dobře eh, či ne. Takže tady diskutujeme o tom, zdali se ehm, panu komisaři ehm, dali mu, ehm, zdali se dovolal práva či ne. Po mém soudu to rozhodnou soudy v jeho domovském státě, nikoli zde. A to je důležité, protože jinak bychom to dění vůbec nemohli pochopit, protože poté, co proběhl případ Dali a poté, co v této souvislosti se objevilo mnoho dosud nepotvrzených podezření vůči Olafu, diskutujeme ještě jednou o tom, zdali otevřít nařízení o Olafu ještě jednou. Jako kdyby dozorčí výbor eh, pro Olaf eh, neměl již léta možnost vyjádřit se k eh, eh, případu Dalimu, Dali. A dnes dostáváme stanovisko, které vůbec nebylo připraveno, diskuze nebyla připravena a vlastně nic jasného eh, z podkladů nevychází. A pak mm, Herberte Böši, cituješ zprávu, která ještě nebyla uzavřena. Co to je za komedii? A ku podivu ve tvých eh, názorech o eh, změně nařízení Eh, objevují ještě mm, určité výroky, které souvisejí s kritikou komisaře Daliho. Eh, já nemohu mluvit za svou pracovní skupinu, ale vím, že v rámci eh, mé pracovní skupiny jsou názory k Dalimu různé, ale konstatuji, že mám obavu, že otázka nařízení o Olafu se opět jaksi vyhýbá meritu věci a je to zneužito jako trojský kůň pro zcela jinou věc a jinou diskusi a na tom se podílet, podílet nehodí hodlám. Kérdezem tisztelt képviselőtársamat, van-e bárki, aki még... Eh, Děkuji a táží se ostatních kolegyň kolegů, zdali by se chtěli vyjádřit. Pan Stás, prosím. Já een eh, beetje toho over the, the... No. Já... S... Mě trošku překvapila Janova reakce, mi řekl pravdu. Minulou sobotu uběhlo šest měsíců od chvíle, kdy musel pan Dali rezignovat jako komisař. A od začátku jsme žádali o to, abychom se mohli podívat na příslušné dokumenty. Teď víme, že existuje nějaká zpráva dozorčího výboru a my jsme prostě od začátku chtěli mít dokumenty a zprávu ohledně eh, tohoto vyšetřování. Proč? No, protože jsme slyšeli, že celá řada kroků nebyla v rámci OLAFu podniknutá možná správně. Na celou věc je vyvíjen poměrně velký tlak. Zpráva z tohoto vyšetření v rámci OLAFu a zpráva dozorčího výboru OLAFu byla tedy doručena do Evropského parlamentu, ale teď je v sejfu. A teď po nás chcete odpověď na otázku, jestli je třeba mít nové nařízení, které by mělo platit dalších pět nebo deset let. A podle kterého by potom musel Olaf provádět svoji práci. A přestože, a přesto, že víme, že dochází k některým eh, činnostem, které eh, jsou znepokojivé, alespoň podle toho, co nám řekl pan Beš. A v takovém případě skutečně musíme mít velké obavy jako zákonodárci. Tady jak si nesouhlasím s Janovým Sincovým argumentem v tom smyslu, že bychom se tím neměli vůbec zabývat. Pokud po nás někdo chce eh, vypracovat právní předpis, který by potom měl platit třeba 10 let, tak eh, bude potom obtížné ten předpis měnit, když už bude v platnosti. Takže v takovém případě nám pouze zbývá ho napsat správně. A já tady skutečně moc nechápu přístup vedení této instituce, konference předsedů a předsedy Evropského parlamentu. Nerozumím jejich přístupu. Zdá se, že oni si nepřejí, aby členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří jsou přitom zodpovědní za nařízení o OLAFu, tak aby členové našeho výboru měli prostě vhled, aby, aby věděli, co je psáno v těchto dokumentech. Jak už jsem říkal, tak v roce 2002 a 2003 byla ta aféra s Eurostatem, došlo k také případu, který se dostal až k Evropskému soudnímu dvoru tehdy. A já jsem si četl ten rozsudek v příslušném případě velice pečlivě. V tomto případě došlo ke dvěma šetření v Lucemburku a ve Francii my, jakožto výbor, členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, tehdy, protože já už jsem tady byl členem, my jsme tehdy měli přístup k dokumentům OLAFu v tom konkrétním případě. A také jsme se účastnili jednání konference předsedů v rámci Evropského parlamentu. Měli jsme možnost se dotazovat předsedy komise a OLAFu a teď to najednou už možné není. Když si přečtete ten rozsudek Evropského soudního dvora, tak uvidíte, že neexistuje žádný problém s tím, abychom my měli přístup k těmto dokumentům. Takže já jsem velice rád, že dozorčí výbor bere svoji odpovědnost vážně. Teď tady máme jejich zástupce a ten nám tady přednesl varování svým způsobem. A podle mě je to důkaz toho, že pokud jde o toto nařízení, tak prostě se nemůžeme smířit se stávající situací. Potřebujeme více informací a myslím si, že my jako výbor pro rozpočtovou kontrolu se musíme sjednotit a žádat přístup k těmto dokumentům. Žádat předsedu tohoto parlamentu o přístup. Megasud, pane Čajen. Děkuji, pane Muldre, máte slovo. Thanks. Yeah, that what I hear is... Děkuji. To, co tady slyším, není příliš povzbudivé, ale myslím, že to je ze špatného zdroje. Myslím si, že my v tomto výboru bychom měli co nejdříve eh, zorganizovat ať už dopolední nebo odpolední eh, slyšení konkrétně k OLAFu, až bude tato zpráva dokončena. Jakmile bude hotová, tak ji musíme mít na stole. Eh, budeme potřeba, abychom se mohli dotazovat ředitele OLAFu a poté uvidíme, jaké další kroky musíme podniknout. Musíme zajistit, aby všichni mohli se vyjádřit k těm případným obviněním a myslím si, že je třeba to celé zorganizovat co nejdříve v tomto výboru. Pokud jde o případ Dali, tak já a pan Stás patřím do tak, takové té staré gardě tohoto výboru. I já si pamatuju ten uh, případ Eurostatu. Myslím si, že při, předseda našeho výboru by mohl napsat dopis předsedy parlamentu nebo OLAFu a že bychom se tam měli zeptat, proč bylo možné, uh, abychom měli přístup ke všem dokumentům v případě Eurostatu a ne v případě Dali. Děkuji. Paní Gresle, máte slovo. Omlouvám se, že se ještě jednou hlásím, ale Pan eh, kolega Gajer si vyžaduje odpověď. Chci poukázat na to, že tady nejde o Daliho, tady jde o způsob, eh, jakým eh, provedl úřad pro vyšetřování podvodu, postupoval v tomto případě. My jsme jmenovali orgán pro vyšetřování těchto věcí a to je dozorčí výbor. To není jeden hlas z vícero hlasů, je to pro nás rozhodující hlas, protože máte možnost nahlédnout do spisu na rozdíl rozdíl od nás ostatních. Takže prosím, netvažte se, že se jedná o e, jakýkoliv e, běžný orgán, který má prostě svůj názor. Já jsem připravena tento názor dohorčího výboru vzít mnohem vážně než, než ostatních. Tři instituce, parlament, komise a rada, zprávu dozorčího výboru obdrželi koncem ledna. Nikdo z nich nereagoval. Byť porušení právních předpisů, alespoň podle toho, co pan kolega Beš přednesl, eh, jsou eh, jasně dány. Eh, mohu pouze říci, co je to za, evropská, za Evropskou unii, která není schopna eh, zjednat nápravu v případě pochybení. Proč eh, ta zpráva není přístupná a ten odkaz na soudní proces na Maltě je skutečně eh, lichý a vůbec nemá co dočinění se skutečností pan Bart má pravdu, věci eh, musí být předloženy na stůl a nebudou-li, tak to bude mít následky. Nemůžeme žít s tím, že tady máme evropský orgán, který si dovoluje věci, které nejsou v pořádku. A není to v pořádku. Manipulace, vyšetřování není v pořádku. A ano, dochází tady k manipulaci. Nepovažuji to za správné. Eh, nemohu se s tím vyrovnat, že mm, někoho na světě odsoudíme, aniž bychom my tady eh, odvedli eh, regulérní práci. A chci ještě jednou na to poukázat. Tento generální ředitel, toho považuji za pozoruhodného, protože i návrhy, které eh, Bart a já jsme včera předložili, všichni jsme obdrželi poštu od eh, Olafu. A když se na tu poštu podíváme, tak eh, máme otázku, máme tady otázku, proč generální ředitel provádí vyšetřování. To byl předmět našich návrhů a eh, já, co by zpravodajka, která jsem skutečně se trápila dost s tím nařízením, se nemohu vyrovnat s tím, že někdo tady eh, mm, se dopouští věcí, které nejsou expressis verbis zakázány a v tom nařízení je málo co zakázáno. Ale tím eh, eh, se skutečně nedostaneme dál v, této, v tomto křehkém pletivu Evropské unie. Může se generální ředitel přímo zapojovat do vyšetřování? Pan Beš řekl, pokud ano, tak máme velký problém. Ano, samozřejmě, nařízení o Olafu mu propůjčuje všestrannou kompetenci, ale to ještě neznamená, že bude sám prostředníkem nebo zprostředkovatelem. On sám musí zůstat neutrální, protože právě je příslušný pro všechno. Pak nemůže on sám vést vyšetřování přenesme se do kůže evropského úředníka. Co ten chudák udělá, eh, když eh, mu stanoví, služební stanovy nařizují eh, spolupracovat s Olafem. On vůbec nemá šanci se proti tomu bránit, ledaže by se obrátil na Evropský soudní dvůr, který po deseti eh, letech dospěje k nějakému výsledku. Od roku 2008 eh, již Olaf neprohrál případ pro porušení ehm, základních práv, protože protože e, to rozhodování tak dlouho trvá. Jen počkejte, ale ty odpovědi, které nám Olaf zaslal, považuji za značně manipulativní. Já jsem se u toho musela usmívat, protože vím, že věci jsou komplikované a kdo se e, s tím nezabývá dnes a denně, má s tím potíže. Já vím, že tady probíhají manipulace a je to skandální. A vím také, že se k tomu musíme jednoznačně postavit a vydat stanovisko. My jsme proto určili e, dozorčí výbor, aby tento dozorčí či výbor měl možnost nahlížet do eh, spisu, ale pokud eh, my nebudeme jednat po té, co se ty věci eh, tematizují, tak můžeme dozorčí výbor rozpustit a stejně tak můžeme rozpustit i OLAF, protože tak to dál již nejde. Já jsem kolegovi Bešovi položila ještě několik otázek a mm, bylo by důležité, aby byly zodpovězeny a abychom dostali rozsáhlý přehled o tom, jak probíhají vyšetřování a e, když předkládáme pozměňovací návrhy důvodněně, abychom potom předkládali ty správné pozměňovací návrhy. Děkuji. Eh, Děkuji vám. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil do diskuse a e, proto dávám opět slovo panu Bešovi, aby e, nadnesené otázky zodpověděl. Prosím. Děkuji, pane předsedo. První otázku paní zpravodajky nemohu posoudit. Druhou otázku. Zdali se domníváme, že jsou postižená základní práva. Tu otázku mohu zodpovědět kladně. Ano. A mohu-li ještě něco říci k našemu sebepochopení, tak bych řekl toto. Pane předsedo, myslím, že dlužíme parlamentu, aby když stojíme přímo před schválením eh, kritické výroční zprávy o činnosti OLAFu a dávám zpravodajce za pravdu. Ano, to je naše práce a povinnost. To eh, nám ty tři eh, instituce, Rada, Parlament a Komise svěřili. Takže stojíme-li bezprostředně před schválením takovéto výroční zprávy, pak to vnímáme jako náš úkol a řeknu k tomu, že jsme informovali i pana komisaře Šemetu o této nadcházející výroční zprávě a pracovním dokumentu. Takže tak to považujeme za náš úkol o tom tento parlament informovat. Po mém soudu by bylo bývalo nesnesitelné, kdyby nám parlament byl mohl vyčítat, že jsme v rámci schvalování reformy postoupili dál a vy, uvědomí eh, přípravy takovéhoto dokumentu či výroční zprávy jste nás neinformovali. To by byla nesprávná cesta a proto je oprávněné i vzhledem k respektu vůči tomuto parlamentu, který nás ustavil, tyto informace, byť nejsou definitivní, eh, parlamentu poskytnout. Jak s tím dále naloží, to je samozřejmě věc eh, tohoto parlamentu. Byli jsme dotázáni, kdy asi tuto výroční zprávu se vším tím, co jsem citoval, schválíme, tak odpovím, doufejme 14. 15. dubna na našem nadcházejícím zasedání dospějeme tak daleko, abychom ji schválili a pak samozřejmě Eh, to postoupíme těm institucím, které nás povolali eh, k výkonu této dozorčí činnosti. To je, myslím, korektní eh, pojímání naší činnosti a funkce. A samozřejmě, že jsem vděčen za to, že tato naše činnost se těší mezi vámi určitému uznání a respektu. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám, pane Beši milé kolegyně, milí kolegové. A tímto uzavírám tento předposlední bod našeho programu. A nyní můžeme přistoupit k tomu skutečně poslednímu bodu. Jde o změnu nařízení 1073 z roku 1999 o vyšetřováních prováděných Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Naše zpravodajka je paní Grese, která má slovo. Děkuji. Tento bod programu eh, bezprostředně souvisí s tím, co jsme si právě vyslechli a proto jsem požádala o prodloužení lhůty. Rada eh, ty výsledky již projednala. Eh, já sama to také považuji za nutné ve světle těchto poznatků a závěru dozorčího výboru Eh, posloužící těmito výsledky nebo zjištěními při zpracování pozměňovacích návrhů. Také bych chtěla říci, a tato možnost je dána v prováděcích předpisech. Pokud se objeví eh, eh, nové skutečnosti, a tady se objevily, pak lze tyto pozměňovací návrhy předložit. Bohužel ještě nevím, jakým směrem to půjde, protože k tomu musím mít prostudovány dokumenty a proto je velmi důležité, aby nám tyto dokumenty byly předány. Zatím tedy jsme požádali prodloužení lhůty a já doufám, že to prodloužení lhůty bude příslušnými orgány schváleno. Jinak mohu pouze doporučit ten text nařízení ve stávající podobě neschválit. Děkuji. Děkuji vám, paní Gresle. A dívám se do pléna. Eh, máte poznámky, otázky? Chtěl by se ještě někdo ujmout slova této věci? Eh, paní Gresle, Smím se vás zeptat, to, co jste vy nyní řekla, znamená, že my zde nyní máme přijmout rozhodnutí, anebo jste nás pouze informovala a věc poběží dále svou cestou. Ano, dobře, platí ta druhá alternativa. Dobře. Milé kolegyně, milí kolegové, pokud již nikdo nechce promluvit, ale ano, vidím, že se ještě hlásí paní Gressle. Ještě chci poukázat eh, na to, že z hlediska postupu v parlamentu jsme eh, tento bod pořadu dnes museli zařadit eh, na naší schůzi. Je zde tedy pádný důvod o tom dnes hovořit a bylo by dobře, kdyby tento pádný důvod vzala na vědomí i socialistická frakce. Děkuji. Olaf tisztelt képviselői, eh, képviselőjekért szót. Eh. Ještě dávám slovo eh, zástupci Olafu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolíte-li mi říci několik slov ještě jménem Olafu, protože ehm, bod nařízení o Olafu je na vašem programu. Takže z formálního hlediska bych chtěla říci, že, že Rada 25. února vydala stanovisko, komise potom k tomu vydala své sdělení, které bylo schváleno a ve kterém tedy podpořila stanovisko rady. A jak řekla paní Gresle, tak během vyjednávání, která paní Gresle vedla, probíhala podrobná diskuze ohledně tohoto nařízení a myslím si, že jsme dosáhli dobrého nařízení a komise by považovala za velice politování hodné, kdyby nařízení o OLAFu podléhalo změnám ve, sml- ve smlouvě předseda výboru pro rozpočet loni napsal dopis tehdejšímu předsednictví a tam vyjádřil politickou podporu eh, výsledkům trialogu. Tak abych chtěla pouk- eh, poukázat na to, že toto, tento samotný předpis je z roku 2006, to znamená, je to téměř 6 let, 7 let staré a pokud bychom teď měli provádět obsahové změny, a samozřejmě parlament má naprosté právo provádět obsahové změny, pokud si to přeje, tak by bylo poměrně obtížné to prosadit ještě během tohoto funkčního období tohoto parlamentu. A to by dále vedlo k dalšímu spoždění. Chtěla bych tady apelovat na členy vašeho výboru, aby se pokusili dosáhnout vyváženého rozhod, eh, výsledku, a to i z hlediska dozorčího výboru. Takové je tady stanovisko komise. Chceme jasný, rozvinutější dozorčí orgán, který bude mít jasně definované povinnosti a práva, aby mohl fungovat lépe v budoucnu. Aby mohl, aby mohl fungovat lépe než za stávajícího nařízení. Když říkáte, že došlo k nesrovnalostem, tak to je obvinění, které Olaf, eh, které vůči Olafu bylo vzneseno často. Ředitel Olafu na to reagoval, projednával to také dozorčí výbor, do, projednávalo se to i během trialogu a existují důvody pro to, proč o tom hovoříme ještě dále. Nicméně tento případ by neměl být používán jako důvod pro, to, pro zdržení, pozdržení této eh, důležité legislativy, takže to je takový apel na vás. A já bych byla velice vděčná, kdybyste Eh, se k mému návrhu postavili pozitivně, kladně. Děkuji. Pane si máte slovo. Nikě, kadangi čia buvo kreipimasis, kad ir Děkuji, pane předsedo. Byl tady apel na socialistickou frakci a já tady mohu říci, že to rádi uděláme poslední době jsme slyšeli o určitých diskusích a problémech, které se týkaly nějakých nesrovnalostí ohledně určitých vyšetřování a já chápu, že eh, naše kolegyně Ingeborg Kresle je svým způsobem zklamaná z toho, co se stalo, protože eh, do toho investovala obrovské množství práce. Já jsem byl stínovým zpravodajem a mohu říci, že Toto je velice specifický dokument, pro který potřebujeme velice specifické znalosti. A ne každý, jak si rozumí této záležitosti. A možná tady není třeba, aby desítky lidí chápali ustanovení tohoto nařízení stejně do hloubky. Já tady rozumím tomu v podstatě, co říkal zástupce komise v některých případech eh, může dojít ke eh, procedurálním nesrovnalostem, ale neměli bychom je přehlížet. Sedm let máme už platný dokument, který nebyl úplně dokonale přizpůsoben této oblasti. Možná ani ten budoucí dokument nebude, eh, nebude jaksi přizpůsoben dokonale všem možným situacím, které mohou nastat. Proto si myslím, že bychom se měli snažit o konsensus ohledně tohoto dokumentu, protože už jsme do toho investovali velké úsilí a já doufám, že budeme schopni dokončit naše funkční období eh, nějakým dobrým rozhodnutím, které nebude možná ideální, ale bude proveditelné. Eh, děkuji. Eh, děkuji, paní Gresle. Mám otázku na paní Hoffman anebo je tady ještě pan Beš, pokud pak panu Bešovi, protože paní Hoffman řekla, že bychom neměli z jednoho případu usuzovat na celek, ale pan Beš eh, řekl, pokud jde o otázku základních práv a telefonických záznamů, připustil, že šlo o vícero případů a to bych ráda věděla, byl to jeden případ nebo více případů. Uh, podle hesla to se může stát, ale něco takového se jen tak nestane, eh, nahrávání telefonických hovorů. Eh, takže na to chci upozornit, že to považuji za závažné. Takže je tady jeden takový případ nebo více případů. Je to systémový problém? A tak jsem to já pojala, že se jedná o systémový problém. A jelikož je to systémový problém, pak musím říct, říci, že nařízení to musí objasnit, ale nečiní tak. Protože to je něco zcela z jiného světa, že se něco takového mu, mohlo stát. A někteří lidé by měli vzít svůj klobouk a jít. Paní eh, Hoffmanové a panu Bojšovi eh, nechci nic vyčítat, protože nemohou vědět všechno, ale přece jenom se na to ptám. Děkuji. Eh, Eh, Tam se mm, paní Hoffmanové a pana, pana Beše zdali chtějí odpovědět na otázku. Možná napřed pan eh, Beš, i když je to nezdvořilé, že dávám přednost pánovi, ale vy jste předsedou dozorčího výboru. Já, respektive my, eh, nezamýšlíme v této výroční zprávě zdůrazňovat, vypichovat konkrétní jednotlivé případy. My poskytujeme přehled o případech, protože jsme zpracovávali více případů, nikoli jedno eh, jeden. To se někdy zapomíná, ale myslím, že je dostatečně obtížné a závažné, když konstatujeme, že podle našeho názoru eh, byla základní práva dotčena v rámci vyšetřování úřadu pro boj proti podvodům. A mm, to v rámci zprávy e, naznačujeme těm, kteří e, nesou politickou odpovědnost za budoucnost Úřadu pro boj proti podvodům. Paní Hoffman, e, Pane předsedo, já to ostatně vůbec neberu tragicky, když pan Bojš promluví jako první. My jsme přece za rovné postavení mužů a žen k meritu věci. Já myslím, že nepřinese mnoho, když budeme tady hovořit o vyšetřování jednoho případu, o němž panují i různé názory ohledně jednotlivých postupů OLAFu a dozorčího výboru. Já sama nejsem zapojena do tohoto vyšetřování, takže k tomu nemohu zaujmout stanovisko. Mohu ale říci, že samozřejmě stanovisko dozorčího výboru které je adresováno OLAFu, jsme velmi bedlivě prostudovali, také jsme eh, na to obsažně odpověděli a pan eh, Kesla a ostatní jsou kdykoliv připraveni eh, o tom věcně s dozorčím výborem diskutovat. My samozřejmě se v našem názoru stoprocentně neshodujeme s dozorčím výborem, ale od toho jsme připraveni k diskusi a to je také účel diskuse. Pan Kessler ani nemá problém navštívit váš výbor a ještě ještě jednou podat eh, své stanovisko, takže jsme naprosto transparentní v této věci. Z našeho úhlu pohledu eh, jsme se, myslím, nedopustili eh, závažného porušení pravidel či právních předpisů, to odmítám. Možná, že jsme se dopustili určitých úřednických pochybení tu či tam, ale dle našeho názoru to není důvodem pozastavit legislativní proces, který s tímto případem vůbec nesouvisí. Děkuji a nyní má slovo paní Sender. Eh, Děkuji. Ano. Když eh, poslouchám, co tady říká pan Boš, vím, že máme problémy v dopravním výboru, ale Chci se teď vyjádřit k tomu, co eh, řekla paní Hoffman. První zasedání jsme měli s panem Kessler v eh, rozpočtovém výboru a myslím, že je názorem pana Kesslera, že dozorčí orgán se zdá, že skutečně eh, neprováděl eh, veškerou pravomoc eh, tak, jak mu byla udělena tímto parlamentem. Jistě, je to případ jeden, nicméně je to případ. Je to prostě případ, který pak znamená, že exekutiva Evropské unie se ocitá v nelehké pozici, protože pokud eh, máte produkovat legislativu, tak samozřejmě tato legislativa musí být taková, aby eh, zajišťovala maximální ochranu. Tato ochrana nesmí být selektivní z hlediska, z hlediska toho, jak je uplatňována. Jistě může to být jeden příklad, ale je to příklad, ne, případ nesmírně důležitý. A parlament si v něm musí udělat jasno. nemůžeme jenom dát nějaký biankoček, biankošek a říct, že to nevadí. Musíme vědět, co se, k čemu došlo. A jestliže je potřeba, aby byl někdo skritizován za to, že překročil svou pravomoc, potřebujeme, rovněž aby k tomu došlo, potřebujeme, musíme to zohlednit. Musíme také zohlednit rozpočtové a jiné dopady eh, takového kroku. Jinak jsme vděční za práci odváděnou našimi kolegy. Myslím si, že to byla práce nesmírně hodnotná a užitečná. Byl to užitečný příspěvek eh, ke zlepšení našeho úsilí o potírání podvodu. Musíme se touto záležitostí zabývat nesmírně bedlivě. A závěrem přímočará otázka, nevím, jestli by na ně mohla odpovědět paní Hopmanová. Co se stane, když malcký soud řekne, nestalo se nic, ničemu nedošlo? kdyby byl tedy výrok Mackého soudu takový, tak eh, co by následovalo v takovém případě nebo v podobném případě? Vlastně Milé kolegyně, kolegové, vážená paní Ajalo Senderová, já nechci nikomu bránit ve výkonu e, svobody slova, ale naším úkolem, myslím, není zasahovat do e, probíhajícího případu a také předjímat um, případný budoucí soudní rozsudek a, a nutit tady k vyjádření uh, zástupce uh, nějaké organizace. Já se domnívám, že komise by um, tyto otázky komentovat neměla, nemusela, ale než udělím slovo paní Gresle, bych ještě chtěl dát slovo zástupci komise, protože se hlásí, pokud eh, to vidím správně. Ano, děkuji. Chtěla bych pouze eh, apelovat za to, eh, co řekla Margaret Hoffman, to znamená rozdíl, to rozlišení mezi, a který je významný, mezi případem nějakého vyšetřování týkající se, nebo které vedlo k demisi pana Daliho, u, něhož, u něhož je nutno odpovědět ještě na všechny otázky, možná ne zde, možná na dalších fórech před eh, příslušnými tribunály, které eh, zasedají jak na Maltě, tak v Lucemburku. Ale to je něco jiného než revize nařízení o OLAFu které bylo předmětem dalekosáhlých, hlub, hlubokých diskuzí všech institucí a paní Gressle v tom odvedla vynikající práci a vedlo to eh, k vynikající dohodě a kompromisu s, ra, s radou. A to, že ev, případně byly nějaké problémy v určitou chvíli, nějaké eh, případně i nějaký zájem nějaká, něco, co by mohlo mít nějaké důsledky. Já nevím, já ne, neznám ten případ a to vyšetřování. A samozřejmě bude zajímavý i ta, zajímavá ta zpráva eh, toho dozorčího výboru, ale eh, každopádně to je něco jiného, než z toho vyvo, vyvozovat eh, nějaké globální důsledky. Pokud máme něco vyvodit z toho konkrétního příkladu, tak je potřeba se podívat na to, jestli to skutečně vyplývá z nařízení, anebo pouze z jeho eh, provádění. Čili z, z těch eh, v podstatě pokynů, z těch guidelines, z těch hlavních směrů, které tam jsou mezi ředitelem Olafu a jeho dozorčím výborem. Ale začínat od nuly znovu, navzdory v této veškeré té práci, kterou Olaf udělal, a my samozřejmě leda, že by takto parlament skutečně rozhodl, ale všechno, všechno řešit nejde v nějakém nařízení. Vždycky může dojít k nějakému problému s interpretací daného nařízení a pokud bychom měli teď všechno měnit, to taky nemusí být úplně nejrozumější, takže já si myslím, že důsledky všech těchto záležitostí je nutné eh, samozřejmě vyvodit. Ale nařízení, tak jak stojí ve, svém současném stavu, představovalo obrovský pokrok oproti původnímu nařízení. Je to značný pokrok, jak z hlediska práv osob, která mají posílená práva v novém nařízení. Takže proč eh, zpomalovat implementaci? Je to přitom významný bod kontaktu mezi institucemi um, a eh, je to tedy mnohostrané úsilí a proto mi přijde, že je trochu škoda, že eh, takto, když očekáváme vlastně, jak rozhodne spravedlnost, která má rozhodnout o tom, jestli právo eh, příslušných osob bylo nějakým způsobem dotčeno nebo ne, ale pokud ano, tak samozřejmě z toho budou vyvozeny nějaké důsledky, budou z toho nějaká, nějaké postihy, očkodnění a podobně. Ale tam ještě nejsme. A měnit kvůli tomu nařízení, které je důležité pro OLAF a pro instituce, pro občany, pro příslušné osoby, pro v rámci, tedy jenom na základě nějakého specifického případu, to mi nepřijde být jako nejchytřejší. Ale samozřejmě pokud jde o přeskoumání těch zpráv a vyvození závěru i ředitelem OLAFu, to se stane. Jsme připraveni k meziinstitučnímu dialogu, který je konec konců umožněn právě díky tomuto novému eh, nařízení, které tu máme. A myslím si, že bychom měli předejít dalšímu protahování přijetí nařízení, které představuje pokrok oproti tomu textu z roku 99. Děkuji vám. A milé kolegyně, kolegové, než uzavřeme tento bod pořadu, chci ještě dát slovo paní Gresle. Já bych chtěla ještě jednou poukázat na to, že OLAF se stává z jednotlivých případů. To je podstata tohoto úřadu a řešení mnoha jednotlivých případů pak vyústí v celkový náhled. Ten případ, který dnes již byl citovaný několikrát, je pro nás případem vzácným, ale k tomu se nechci dále vyjádřovat. Ale to, co jsem viděla přesně a nikdo to nelituje více než já, že o tom diskutujeme zde a dnes, protože eh, to tak dlouho trvá, protože nám to dalo tolik práce. Ale to, co z tohoto případu a eh, doufejme i z jiných uvidíme, jsou právě ty systémové chyby. A proto mě udivuje, z jak robustním sebepochopením a vnímáním svého úřadu tady vystupujete, paní Hofmanová. Nepovažuji to za normální, že občanka, která je shodou okolností lobbystkou tabákového průmyslu je povzbuzena k tomu, aby eh, nahrála eh, telefonický rozhovor a ještě dostala i pokyny, jak to dělat, aby ten druhý byl jaksi vmanipulován do pasti. Ehm, takže mm, eh, v rámci vyšetřování vnímám spíše ehm, shromáždění skutečností, které se odehrály, ale tady to je pouze otázka času, než to celé vybubla na povrch, ale to, co jsem viděla a co mě tak děsí, je to, že vše musí být sepsáno a zakázáno nebo povoleno, protože jinak se toho budeme dopouštět. Například otázka, zdali generální ředitel sám může vést vyšetřování. Já jsem k tomu položila několik písemných otázek Olaf něco na to odpověděl, nyní i kolegům, a to ukazuje, že tady vůbec eh, eh, není povědomí o těchto problémech, o těchto obtížných a kolísajících právních eh, souvislostech a o tom nejasném právním terénu, na kterém se pohybujeme a pokud tomu nezamezíme, tak se dostaneme skutečně do eh, zlého světla. To, čemu, co litují, eh, je to, že eh, evropští úředníci, a víte, že mezi nimi mám mnoho přátel, ale to, co tento úřad může udělat s úředníky EU, protože se nemohou bránit, to není přípustné. Podívejme se na případ paní z A tady musím říci, je to nepochopitelný způsob, eh, jakým ona byla od prvopočátku vyňata z činností dozorčího výboru a sice manipulací eh, postupu, procedur. Mně to prostě nemůžete prodat, to, co tady prezentujete. Promiňte, na to toho příliš mnoho vím. A musím říci, že mě to skutečně eh, děsí, tato snůžka polopravd a prosím eh, o to, abyste položili věci jasně na stůl. Pokud nikoli, tak to všichni budete litovat a Olaf, Olaf především a komise jak by smet. Takže prosím, potřebujeme, potřebujeme úplný náhled do celé věci a chci poprosit, abyste to třeba udělali sami a sice e, sami si sypali popel na hlavu. To by bylo nejlepší. Jsem šokována, skutečně šokována eh, způsobem, jakým se některé věci tam řeší. Například ty instructions of staff, nebo pokyny, instrukce pro uh, zaměstnance. Ines mm, bojovala o eh, tuto příručku nebo manuál pro, obsahující prováděcí předpisy pro OLAF a pokyny pro zaměstnance. Bylo mm, jasné, že proces spolurozhodování by byl eh, v tomto případě příliš eh, obtížný, ale, není, eh, ale pokud jsem kolegu Beše pochopila, tak se s těmito pokyny pro zaměstnance také nenaložilo správně. Já jsem říkala, že to musí být zveřejněno ve všech jazycích, protože to je součást katalogu procedur a základních práv a je nutno, abychom se proti tomu i mohli bránit, neboli zaměstnanci se mohli bránit. Ale když nyní slyším, že eh, tyto pokyny nejsou závazné, že je lze eh, svévolně měnit, tak je to skutečně katastrofální. Je to proti duchu toho, co jsme tady vyjednali, ale já to nemohu eh, zpětně prosadit pouze u nebo před Evropským soudním dvorem. Na to se musíte podívat, co se tam děje proti duchu nařízení. A to mě tak děsí a šokuje. Já bych s tím eh, ráda souhlasila, ale nemohu, nemohu dělat něco, o čem je předem jasné, že je to zmanipulováno. Musím říct, že jste to vůbec nepochopili, o čo, o čo jde. Eh, berte to prosím vážně. Já generálního ředitele beru mnohem vážněji než vy. A já mu také naslouchám. Naslouchám mu a ptám se, co to znamená, co on říká. Co znamená to, čím se úřad zabývá. Prosím, přistupujte k tomu stejným způsobem a pak e, si můžeme opět promluvit. Děkuji. <clears throat> Eh, Děkuji, milé kolegyně, milé, milí kolegové. Tím pádem uzavírám i tento bod našeho pořadu jednání. Informace od paní Gressle, zpravodajky, jsme vzali na vědomí. Chcete položit procedurální otázku? Prosím. Ingeborga. Já mám něco k tomu, co říkala Ingeborg. My neznáme celou tu situaci, to je pravda. My už o tom Teď vlastně hovoříme přes půl hodiny a máme takové náznaky toho, že existují možná nějaké dokumenty, že existuje nějaký případ. A pokud je pravda, co jsme teď slyšeli, tak skutečně je odůvodněné, abychom vyžádali si tyto dokumenty a možná my jako výbor bychom mohli oficiálně požádat o tyto dokumenty. Možná by předseda našeho výboru mohl prostě si vyžádat tyto dokumenty ne možná veřejně, aby byly veřejně přístupné, ale abychom je měli k dispozici my, protože pokud je pravda to, co jsme tady slyšeli, tak je to skutečně skandální. My o tom už hovoříme nějakou dobu a teď se najednou ukázalo, že ty informace, které jsme měli k dispozici, nebyly až tak úplně pravdivé. Nebo že se ten ta status pro zaměstnance dá vlastně uplatňovat trošičku jinak tak souhlasím s paní Gressle v tom smyslu, že musíme tento případ nutně analyzovat podrobněji a potom dojdeme možná k jinému závěru. Děkuji. Eh, eh, děkuji, pane poslanče. Já sám jsem chtěl tento bod uzavřít a říci, že děkuji paní Gressle. A také eh, konstatují, že Ohledně otázek zde nadnesených se obrátím na předsedu našeho výboru, tak aby se eh, tyto otázky dořešily a to takovým způsobem, aby nám bylo umožněno nahlédnout do dokumentů, které eh, má parlament tak jako tak již k dispozici k tomuto účelu vynaložím eh, úsilí a podniknu kroky. Pokud jde o bod různé, tak eh, nevím o tom, že by k tomu nebo do bodu různé bylo něco zařazeno. Chcete něčím přispět? Nikoli. Pak vás chci pouze informovat, že příští schůze se uskuteční 22. a 23. dubna. Děkuji vám všem a přeji hezký večer.